Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte, abych přivítal experty, které jsme si dnes pozvali. Je to pan Björson, pan Anjeli, pan Georgiev a pan Capone. Následně je tedy představím vždy předtím, než promluví. Rád bych připomněl, že toto slyšení se bude soustředit na komplexní otázku eh, standardu 5G. Budeme se snažit odpovědět na to, jak kombinace různých technologií, ať už je to eh, eh, tedy umělá inteligence, kosmonautika, jak všechny tyto technologie mohou vytvořit novou službu, díky níž se zlepší uživatelské zkušenosti. Dovolte mi, abych poděkoval členům výboru ITRE, kteří pracovali na ustanoveních o 5G v různých nařízeních. Týká se to eh, pana Pilar Castillo Vera, pan, pana Bonyho, Mia Petri Kumpula Natrik a Karla Zorinia. Rád bych vás informoval, že jsme tedy e, na toto slyšení vyhradili 2 hodiny a 30 minut a rád bych požádal naše experty, aby se ve svých intervencích omezili na 10 minut a následně tedy členové výboru mohou předkládat své Eh, otázky a naši hosté na ně následně budou moci odpovědět. Navíc tedy bych v tuto chvíli chtěl předat slovo panu Carlosovi Soriňovi na dvě minuty, protože byl zpravodajem příslušné zprávy. Děkuji, děkuji pane předsedo. A dovolte mi, abych poděkoval a našim panelistům a přivítal je konektivita v digitální budoucnosti je velmi důležitá věc. Ono jde o technologický rozvoj a k tomu tedy potřebujeme mít naprosto jasně danou politiku, která bude vycházet z evropských hodnot. Musím říci, že v tuto chvíli máme trochu spoždění, jsme v prodlení a nemáme na to vyčleněné ani dostatečné položky v rozpočtu. Na, na rozdíl od toho jsou eh, ostatní světoví hráči mnohem dál. Proto bych se chtěl zeptat panelistů, jak nás vidí ve srovnání se Spojenými státy, Čínou nebo Koreou. Eh, máme spoždění, ale můžeme to dohnat. Nicméně kopírovat je není řešení. Musíme projevit inovaci. Nesmíme opakovat chyby, které učinili eh, naši konkurenti před námi. Budoucnost spočívá právě v digitálním eh, světě, v konektivitě. K tomu patří i transparentnost, musíme pracovat na vztazích se zákazníky, musíme pracovat plošně. Máme na programu dva důležité, dvě důležité zprávy a také se toho týkají dva důležité programy. Já jsem byl eh, zpravodajem, eh, pokud jde o Wi-Fi for You a s tím zpětou zprávu. Myslím si, že potřebujeme civilní síť, která bude skutečně plošná a potřebujeme také evropskou digitální identitu. Potřebujeme mít silnou identitu. V této věci tedy musíme být velmi ambiciozní, musíme eh, spolupracovat Rada a Evropský parlament už schválili podmínky dalšího rozvoje a já si myslím, že to je velmi dobré znamení. Máme k dispozici nový víceletý finanční rámec 21 až 27. V podstatě už jsme jednání o něm dokončili, což je pro digitální Evropu velmi důležité. Já jsem byl stínovým zpravodajem i ve věci MFF a návrhy, které jsme předložili, jsou velmi ambiciozní podle mě tady bude v nadcházejících letech a desetiletích probíhat skutečná průkopnická práce. My se totiž musíme naučit využívat digitální technologie, protože jen tak budeme schopni vytvořit výkonnou eh, Evropu pro občany. Děkuji. Nyní tedy navrhuji, abychom to slyšení rozdělili na dvě části. A Nejdříve ještě dostane slovo paní Pilar del Castillo Vera, která byla zpravodajkou ve věci Evropského e, kodexu pro elektronickou komunikaci. Ano, e, je velmi dobré, že tu máme všechny panelisty. Jsem velmi ráda, že se také věnujeme otázkám konektivity, protože nepochybně je právě konektivita podmínkou eh, pro eh, to, aby Evropa tedy eh, správně obstála v digitální sféře, sem spadá tedy e-health, průmysl 4.0 a to jsou pouze některé příklady za všechny. Jde o to, abychom tedy měli spojení, které bude velmi účinné a bezpečné. Jsme si nicméně vědomi toho, že stál vající situace neumožní Evropě dostat požadavkům na eh, kapacity infrastruktury. Jde o 500 až 600 miliard euro, 90 z toho musí eh, pocházet ze soukromého sektoru. Samozřejmě se nám nepodaří tedy využít všech příležitostí, které nám tato technologie nabízí, byť tedy se budeme snažit do toho vnést určitou dynamiku, tak aby k těm investicím pokud možno došlo. Eh, je to nepochybně hlavní cíl v oblasti elektronické komunikace. Budeme se snažit tedy posílit investice eh, do vysokokapacitních sítí a rozvoje 5G na základě regulačního rámce, který bude motivovat eh, k investicím do dalšího rozvoje. Nová legislativa tedy podporuje řešení, která se opírají o trh. Půjde o rozvoj infrastruktury a Eh, také se budeme snažit o eh, schodu mm, mm, na tom, jak tedy eh, operátoři budou rozmístěvat ty vysokokapacitní sítě. Nová síť navíc podpoří konektivitu tím, že budou včas rozdávána spektra, že tu tady bude správně probíhat regulace a že tedy se uvolní příslušná pásma včas a to do konce roku 2020. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že my v Evropě jsme v jedinečné situaci. Jsme skutečně tím prvním hybatelem, pokud jde o digitalizaci. Nesmíme zapomínat na to, že máme k dispozici trh o 500 milionech spotřebitelů. EU eh, e má HDP, které představuje takřka 23 eh, celkového světového HDP, 23 celkového HDP na světě a navíc máme konkurenceschopný průmysl. To znamená, že máme k dispozici podmínky eh, nutné pro to, abychom všech šancí, které konektivita skýtá, využili. A konektivita je skutečně důležitým nástrojem k tomu, abychom využili výhod digitalizace v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. Paní Castillo Vera. Já jsem strávil vlastně v průmyslu eh, IT celý život. Tohle bylo velice podnětné. Teď eh, vlastně máme před sebou první eh, kolo eh, s dvěma řečníky, pak bude prostor na dotazy. Náš první je pan Antonio Capone, profesor Milánské univerzity, který bude hovořit eh, především o rozdílu mezi stávajícími generacemi sítí a těmi budoucími. Prosím, pane profesore, máte 10 minut. Děkuji vám, děkuji pane předsedo, děkuji za pozvání, je to skutečně pro mě čest. Eh, v těch následujících několika minutách se pokusím zodpovědět některé z dotazů, které jsou podle mého názoru relevantní, když se zabýváme 5G a nepochybně k tomu ještě přispějí dotazy z pléna. Takže první otázka. Proč je 5G e, odlišné od předchozích generací? Proč vlastně se zabýváme touto novou revolucí? Podle mého názoru jsou tady především tři rozdíly a já se pokusím to všechno vysvětlit. Takže ten horní Eh, díl, eh, to je vlastně, či tento obrázek je takový eh, ten slavný trojuhelník 5G, tady se ukazují hlavní aplikace, není to ani kruh, ani čtverec, je to trojuhelník. A je tady zásadní riziko. 5G poprvé nejenom zlepšuje přenos Eh, rychlost přenosu, ale zároveň se také zabývá dalšími dimenzemi. Eh, spolehlivost eh, na druhé straně máme vlastně počet těch propojených zařízení. Takže tyto tři strany rovno stejnostraného trojuhelníku e, to vše reprezentují. A tady bych chtěl říct jednu věc. 5G je schopno e, manažovat různé pracovní e, podmínky a také spravovat ne výdaný počet aplikací bezprecedentní. 5G se rovněž plně vypořádá, plně využije eh, virtualizaci, technologii virtualizace, kde se prostě vytváří eh, virtuální sítě, které mohou být skutečně šité na míru jednotlivým aplikacím. My tedy můžeme využít eh, různé služby, které budou záležit bude záležet na aplikacích. Takže z 5G má Máme vlastně síť, která může být rozložena do takových virtuálních specializovaných sítí, které mohou být zpravovány novými hráči, kteří vstoupí do této arény. Rozdíl tkví v tom, že 5G plně využije eh, počítačů mobilní éry, to znamená, že my budeme mít kapacitu eh, už u přístupu k sítím, to znamená u konečných uživatelů, tu počítačovou kapacitu. Takže 5G nepředstavuje pouze hardware, ale vlastně také ty, ten software, ty eh, platformy, které mohou potom být hostitelé různých služeb pro konečné eh, uživatele. Takže tyto sítě se promění vlastně v programovatelné platformy pro uživatele. To jsou ty tři základní základní rozdíly. A to jsou ty hlavní důvody, proč z 5G opravdu můžeme hovořit o tom, že tady máme celou řadu eh, možností eh, a můžeme tady vytvářet eh, různá, různé soustavy aplikací. A má druhá otázka. Proč využití možností, které nabízí 5G, je tak zásadní pro evropskou ekonomiku? Eh, my tedy teď eh, o tom uvažujeme několik let, ale eh, ta skutečně mnohem rychlejší propojenost, konektivita, kterou 5G nabízí, tato propojenost nového, nové generace může úplně všechno změnit. Takže ty aplikace, které se, které se tady nabízejí, eh, mohou být skutečně aplikovány v bezprecedentním počtu průmyslových sektorů. Takže kromě toho můžeme říct, že 5G poskytuje vlastně tělo e, tomu mozku umělé inteligence. A pokud nemáte nástroje, e, které můžete e, využívat ve fyzickém, fyzickém světě, tak ta inteligence zase není až tak k užitku. Takže 5G má řadu možností a to celé vlastně může znamenat skutečně velký rozdíl pro budoucnost digitální ekonomiky. Další eh, důležitý aspekt je, že eh, tady prostě se nám vytváří eh, snižování bariér pro Eh, využívání eh, těchto možností, protože malí hráči, startupy, eh, malé a střední podniky, které by mohly vlastně využívat sítě, která by byla využívána jako služba, to je prostě zcela zásadní výhoda v prosazování nových myšlenek na trhu. Takže podobně jako chytré telefony, které vlastně poskytly platformu, na kterých mohla eh, se rozvíjet ekonomika v minulých letech, tak 5G představuje vlastně možnost pro digitální aplikace, které zase povedou další etapu velkých změn. A další rozdíl od tradičního internetu, eh, který byl především dobrý pro velké hráče, tak 5G je lokálnější. 5G je propojenější se skutečným fyzickým světem a eh, prostě nemůže až tolik být užíván eh, širokým globálním trhem. Takže proto je třeba eh, myslet eh, na to právě v oblasti evropské ekonomice, protože tady má evropská ekonomika možnost si podržet většinu hodnot, hodnoty, která vlastně je 5G vytvářena a nenechat ji uprchnout um-, třeba za oceán ale co možná víte, eh, za těch posledních několik let eh, začalo několik eh, soudních, začalo několik vlastně po, nových používání, zkušebních používání 5G já eh, například jsem zapojen do toho zkušebního provozu eh, v Miláně pro eh, tu měs, metropolitní oblast. Je to vedený projekt Vodafonem s 28 soukromými partnery a deseti veřejnými institucemi. Je to zhruba 9 milionů euro v investicích a my se snažíme vlastně napříč sedmi průmyslovými sektory mapovat tyto možnosti. Je opravdu zajímavé sledovat, jak se vytvářejí ta řešení a jak se mění role síťových operátorů. E, experti na vertikální e, aplikace teď mohou skutečně e, nechat zaznít plno myšlenkám, protože se opravdu mohou opřít o spolehlivou infrastrukturu. Otázkou samozřejmě je, zdali s těmito zkušebními provozy můžeme opravdu už říct, že tady je nějaký rozdíl mezi teorií a praxí, Inu. Upřímně, Eh, výhody eh, té moderní infrastruktury, eh, to není něco, co by bylo zadarmo. Co my zjišťujeme? Zjišťujeme, že je prostě hodně práce, kterou je třeba realizovat na, v terénu a dávat dohromady jednotlivé součásti těch aplikací není z technického hlediska jednoduché, to zjišťujeme. Ale je to samozřejmě ještě obtížnější, když chcete tyto myšlenky přetavit do zdravých a fungujících a robustních biznisových modelů. Takže velké změny, ale hodně práce a my se skutečně musíme eh, spolehnout eh, na ty otevřené modely jako klíčové facilitátory v celém procesu. Konečná otázka je, jaké jsou výzvy, které před námi stojí v následujících eh, pár letech. Jak možná víte, tak 5G eh, eh, se stane komerčním eh, záležitostí za pár let. Po pár letech výzkumných projektů jsme se opravdu dostali na vrchol, na, do stádia komercializace. My jsme tedy přesvědčeni, že jsme se k tomu vrcholu opravdu dopracovali a teď je na trhu, aby využil výhody technologií 5G. Je toho hodně v sázce. Je tady hodně třeba učinit a pochopit to, co je třeba učinit, je zásadní. Ty následujících několik let je zcela zásadních pro to, aby byl zjištěno, jak e, a zdali se potenciál 5G může projevit na fungující ekonomice. A tady veřejná politika musí hrát klíčovou roli jeden z největších e, výzev je e, zajišťování investic. Proč? Protože my potřebujeme, aby se ta síť opravdu rychle e, ustavila. E, za nějakých, e, bude-li to za pět či za deset let, no v tom už je opravdu zásadní rozdíl. Jak víme, evropský trh síťových služeb je jeden z nejkompetitivnějších, možná ten úplně nejkompetitivnější. To je uživatelsky příjemné, ale nemusí to být nutně výhodné výhodou, když vám jde o to rozhodnout se, zdali budete investovat do infrastruktury či nových technologií. Pak jsou tady ještě další otázky. Pokud bych měl zmínit jednu, která je velice relevantní konkrétně pro moji zemi, máme určitá omezení, co se týče elektromagnetických, eh, eh, elektromagnetických vln v evropských zemích a to může být téma, protože eh, tady se to může přetavit v hodně velké prostředky co se potom by týkalo dalšího rozpracování těch eh, kroků. Eh, spolupráce je zásadní a eh, pagace prosazování, nápomoc spolupráci jednotlivý, mezi jednotlivými hlavními hráči, to je zásadní pro úspěch celého procesu. Je třeba také stimulovat růst lokálních ekosystémů, to je opět pět eh, nenahraditelné a jedny eh, a některé z těch rozdílů v lokálních ekonomikách či kulturách v Evropě mohou skutečně přivádět eh, řešení a mohou umožnit vlastně šití na míru jednotlivým řešením. A pak tak je samozřejmě otázka spolupráce. Potřebujeme stimulovat financovací eh, šance pro eh, startupy je to téma, protože, jak víte, mezi evropskými zeměmi jsou značné rozdíly. A teď závěrem. Eh, řekl bych asi tak, že 5G je skutečná šance pro Evropu, aby znovu získala prominentní roli v digitální ekonomice. Ty různosti na místní úrovni mohou být v evropském kontextu, pokud budou dobře zpravovány, strany být šancemi, příležitostmi. Veřejné politiky by měly zajistit, aby se dostatečně investovalo do infrastruktury a my zároveň musíme také stimulovat větší spolupráci mezi jednotlivými sektory. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji, říká řečník bez zapnutého mikrofonu, bohužel. To byla opravdu velmi zajímavá prezentace. A nejdůležitější věta podle mého názoru je plné využití možností, které nabízí 5G, by mohlo znamenat velký rozdíl pro budoucnost evropské digitální ekonomiky. To je, myslím, opravdu víc než pravda. A před námi je druhý řečník, je to pan Daniel Guergiev z GSMA, manažer pro eh, veřejnou politiku, který bude hovořit o výhodách a bariérách eh, budoucích sítí 5G a bude se zabývat magnetickými poli a otázky spektra. Máte 10 minut, pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi velkou ctí byť, být dnes mezi vámi a představit tak důležité téma na tak důležité křižovatce, na které se Evropská unie nachází. Naše organizace zastupuje 750 eh, operátorů na celém světě a také další společnosti, které jsou součástí toho globálního ekosystému. Pomáháme vládám, tak aby mohly všechny propojovat eh, v budoucnu. Dovolte mi, abych na začátku své prezentace ukázal, jaká je ambice, pokud jde o 5G. Vidíme tu pět bodů, které krátce proberu. Jde o to, aby se tedy eh, zařídilo neomezené připojení pro všechny, abychom tedy inovovali naší ekonomiku tím, že tedy budeme navazovat partnerství, eh, prosádíme digitální transformaci tím, že poskytneme platformy, podnítíme digitalizaci průmyslových procesů a postupů. Eh, revoluční jsou širokopásmová připojení v takových oblastech, jako jsou tedy cloudy, platformy a Budeme tedy se snažit podporovat eh, rollout 5G v rámci různých scénářů, tak abychom nabídli eh, platformu pro různé aspekty eh, kritických komunikačních služeb. To je tedy naše vize. My jsme v loni provedli takový výzkum a zeptali jsme se spotřebitelů eh, v 16 různých zemích, co v podstatě očekávají od 5G. A výsledek vidíme tady. Já si vidím, že tedy mohli vybrat různé odpovědi i více odpovědí, ale zřejmé je, že více než eh, polovina respondentů očekává lepší pokrytí a vyšší rychlost. Na tomto místě mi dovolte, abych vám ukázal, v jaké situaci Evropa je ve srovnání s ostatními. Naše eh, síť se někdy zabývá tím, jaká je vize 5G v celém světě. Tady eh, se snažíme až do, o výhled do roku 2025. Vypadá to, že eh, První místo zaujme Jižní Korea, protože tam 60 eh, bude dosahovat právě připojení podle 5G, eh, potom Spojené státy, Japonsko, eh, Evropská unie a Čína. Na této folii je zajímavé to, že tyto čtyři ekonomiky budou dohromady zaujímat 70 připojení 5G do roku 2025. Dovolte mi, abych vám v této souvislosti ukázal, že je tu určitá disparita mezi členskými státy v rámci EU. A že eh, jsou tu některé členské státy, které jsou na tom poměrně dobře ve srovnání se Spojenými státy nebo Japonskem, ale vidíme, že eh, dvě třetiny členských států je pod, jsou podprůměrné a Eh, já bych se tedy v této souvislosti chtěl soustředit na politické otázky. Jaké budou ty hlavní politické úkoly a výzvy? Eh, budeme se snažit eh, soustředit na provádění kodexu, řešit určité technické podmínky a také politiku přidělování spektra. Rád bych poděkoval vašemu výboru i vám, pane předsedo, protože díky vaší intenzivní práci, kterou jste odvedli eh, v tom, že jste se snažili eh, posunout toto téma vpřed, máme velmi dobrý základ. Nyní je jasné, že členské státy tedy budou eh, nebo by měly ty schválené podmínky prosazovat co možná nejrychleji. To záleží na dvou věcech. Za prvé, jakou mají v této věci i v ambici a do jaké míry tady jsou si vědomi eh, výhod, které 5G eh, skýtá pro jejich obče, občany. A eh, pokud jde o vedení dotyčných států, tak jde o to, do jaké míry budou ochotny, ochotná ta vedení se vzdát krátkodobých nebo krátkodobých zisků ve prospěch dlouhodobého zisku. My si musíme uvědomit, že spektrum v Evropě umožňuje to, že 5G se může stát skutečností, anebo naopak by eh, mu eh, mohla stát v cestě. Eh, z hlediska spektra v Evropě jde o to, že tu máme dostatečné množství licencí, že ty licence budou udělovány podle vhodných podmínek za vhodnou cenu. A pokud jde o tu nabídku, tak je stěžejní, abychom tu měli dostatek bloků na jednotlivé operátory, tak aby 5G mohlo dosahovat té, sítě, té rychlosti, eh, kterou spotřebitelé očekávají. 100, mm, 80 až 100 eh, MHz v pásmu C a 1 GHz um, v 26 GHz na operátora. My si musíme uvědomit, že eh, v rámci 5G musíme mnoho investovat. Před dvěma týdny jsme vydali politický dokument, který se týká osvědčených postupů eh, pro udělování. My tady nehovoříme zcela záměrně o aukcích, ale o přidělování. Jsou tu některé základní zásady, které jsme viděli na různých světových trzích a které, pokud je tedy aplikujeme, vedou k lepším výsledkům pro celou ekonomiku a pro dotyčný trh. V neposlední řadě jde také o cenovou politiku. Na základě našich studií a na základě dalších nezávislých studií, které jsme viděli, eh, jsme zjistili, že ceny eh, a poplatky mají zásadní dopad na konektivitu a to ne jenom v Evropě, ale na celém světě. To znamená, že pokud můžeme eh, něco říci k cenové politice, tak je to tak, že cenová politika tedy se, by se měla soustředit na dlouhodobé investice a ne pouze na krátkodobý zisk. A nyní tedy několik technických otázek fáze, kterým se Evropa musí postavit eh, v tuto chvíli eh, tedy eh, Evropská unie a její členské státy zvolily velmi hm, tech, konzervativní až protektivní přístup, pokud jde o technické podmínky, co má, což má zásadní dopad na schopnost průmyslu rozmístěvat Eh, zařízení a využívat pásma. Pokud jde o pásmo C, tak tady je poměrně značná míra defragmentace. Eh, Evropa Eh, tedy do toho šla s tím, že eh, pásmo C bylo v Evropě harmonizováno, ale eh, v tuto chvíli už tomu tak není. Členské státy by se tedy měly snažit toto prostředí co možná nejdříve defragmentarizovat. A v neposlední řadě ty pionýrská, ta pionýrská pásma se budou muset snažit o synchronizaci a koexistenci sítí, což bude poměrně významný a náročný úkol, protože Evropa prakticky nemá eh, zkušenost s takovými pásmy a hrozí to, že se tady vytvoří nebo že bude spácháno mnoho eh, chyb, pokud tady nebudeme eh, provádět dostatečnou koordinaci. A nyní se pojďme podívat, jaké výzvy před námi stojí v oblasti eh, diplomentu, rozmístění. Já už jsem hovořil o tom, že my jsme tedy v rámci naší organizace nedávno zveřejnili interaktivní mapu a jsou tu jasně vidět státy, které tedy nedodržují doporučení Evropské komise, které, která se opírají o mezinárodní pokyny z roku 1999. Týká se to zhruba třetiny evropských eh, obyvatel a důsledkem je to, že nemají k dispozici eh, účinnou mobilní síť. A to by samozřejmě stálo v cestě i rozmístěvání zařízení pro 5G. A další důležitá věc eh, se týká eh, rozmístěvání jednotlivých zařízení v jednotlivých členských státech, protože politika jednotlivých členských států je naprosto rozhodující v tom smyslu, eh, jak dlouho trvá získání licence a umístění nějakého zařízení. V Evropě to může být eh, tři měsíce, ale může to trvat také eh, celý rok. To znamená, že my si musíme uvědomit, že je do toho potřeba zapojit celou řadu rovin, národní, regionální, místní úroveň a to znamená, že máme co dočinění Eh, s velkou byrokracií a že je obtížné rozmístit ta zařízení eh, rychle. Eh, když hovoříme o 5G, tak se odhaduje, že počet zařízení se bude muset významným způsobem zvýšit, dvakrát až třikrát. Eh, někdo dokonce hovoří o tom, že by eh, to navýšení mělo být deseti až stonásobné. To znamená, že bude poměrně náročné provést ten rollout, pokud eh, politiky, na které je to navázáno, nebudou zjednodušené a zeštíhlené článek 27 komunikačního kodexu je eh, v, této ohled, v tomto ohledu eh, relevantní. Eh, my ale navíc potřebujeme i to, abychom prováděli upgrade a abychom vy, vytvářely nová mikrozařízení. Eh, důvodem je to, že tedy operátoři se snaží využívat veškeré frekvence, které jsou k dispozici 700, 800, 900, 1800, 2,1, 2,6 a tak dále. To znamená, že tady jsou různé dodatečné vrstvy pokrytí a rád bych celou svoji prezentaci zakončil v pozitivním duchu. Myslím si, že v posledku všechny tyto výzvy nebo úkoly, před kterými stojíme, znamenají i velké šance a příležitosti, protože je to v rukou členských států. Záleží na jejich schopnosti uvědomit si ty šance, které tu před sebou máme a přistoupit k ním kolektivně, společně, protože jde o to, že v tuto chvíli tedy funguje velmi dobrá spolupráce, ale my eh, potřebujeme ještě těsnější vztah, solidaritu a vedení. Musíme se snažit si navzájem pomáhat pomáhat. Nejde pouze to, abychom si předávali zkušenosti, abychom se dívali na to, jak to funguje v jiných zemích, ale abychom se navzájem podporovali, abychom si navzájem pomáhali a abychom tedy jako Evropa postupovali kolektivně. Děkuji. Děkuji. A um, mě dvě věci překvapily. Má země, Německo, se nachází eh, někde pod evropským průměrem, pokud jde o cíle. To jsem nevěděl, protože když posloucháte eh, eh, německé politiky, tak si myslíte, že jsme na špičce. A potom ty 2% těch očekávaných servisních nákladů mě také překvapilo. Budeme mít nyní příležitost pokládat expertům otázky. A vidím, že se hlásí paní eh, Del Castillo Vera. Dvě minuty. Děkuji oběma řečníkům. protože jste se na to dívali z nejrůznějších úhlů pohledu a eh, my víme, že ten obrázek je velmi eh, komplexní a já mám dvě otázky. Jednu na pana Kaponeho, druhou otázku na Daniela. Pokud jde eh, o otázku 5G, o tu, ten popis současné situace, proč je to tak velmi důležité pro hospodářství v Evropě. Tady v tom s vámi plně souhlasím i se všemi těmi aspekty, které jste zmínili. A já bych chtěla zmínit jednu věc, která se vyskytuje v současnosti velmi čas, čet, často a to, že narážíte na určitou skepsi, pokud jde o investice. Eh, je tady celá řada různých eh, společností, eh, mnoha odvětvích a ty investice, které nás čekají, jsou tak vysoké, říkají ty společnosti, a my tam zároveň, eh, jsou příliš vysoké a zároveň tam nevidíme ty příležitosti finanční. Na, možná v budoucnosti to něco přinese, ale v tuto chvíli to není zřejmé. Eh, to se týká internetu věcí. A tam samozřejmě existují věci, které mohou přinést společnostem eh, zisk, ale eh, myslí si, že to přijde spíše v budoucnosti. To jsou otázky, které mi eh, lidé kladou a mě by zajímalo, co na to řeknete vy. Pokud je o Daniela. Na jednom tom obrázku jste zmínil kolektivní ambice, kolektivní vedení a pokud je o to vedení, tak jste zmínil členské státy, to je nesmírně důležité, protože ti samozřejmě představují klíčový faktor eh, celého toho soukolí eh, Evropské unie. Ale jak je to s komisí, parlamentem a dalšími institučními hráči, kteří eh, tady musí sehrávat nějakou úlohu a sehrávají ji? Co by komise měla v budoucnosti předložit? Co by měl udělat Evropský parlament? Na co by měl tlačit? Tak, abychom povzbudili tu společnou budoucnost v tomto odvětví. Máte nějaké další otázky, pan Kohlíček? Já bych se chtěl... Já bych se chtěl zeptat obou dvou eh, panelistů na stejnou věc. Eh, ten přehled, jak daleko jsou s 5G sítěmi v Jižní Koreji a v Japonsku, je impozantní, ten odstup, ale e, není to také tím, že oni mají už dřív než my jiný systém sítí u mobilních telefonů a o to se opřeli v těch sítích 5G. A za druhé, v Japonsku i v Jižní Koreji je velmi hustá populace, velké množství lidí na kilometr čtvereční, velké zalidnění. Když budu ve velkém městě dělat sítě 5G, v podkladu máme, že potřebuji třikrát víc infrastruktury než u dosavadních sítí. Takže u velkých měst, u hustého zalidnění je to jednodušší. Mám tam hodně uživatelů. Když to na venkově, teď řeknu některé části Itálie, jižní Francie, eh, Polsko, hraniční oblasti Česká republika, Německo, eh, Karpaty, tak tam je málo uživatelů a nevyplatí se tu síť tam nějak moc dělat. Takže eh, to jsou dvě otázky, ano. První otázka, jestli skutečně ta Jižní Korea a Japonsko jsou tak vepředu, protože už při instalaci těch mobilních sítí pro telefony šli o stupeň jak výš? A druhá věc, do jaké míry se vyplatí tuto infrastrukturu dělat plošně po celé Evropě? Děkuji. Ano, velice zajímavá otázka. Někdo další? Ah, Madame Toya, sorry, I didn't see this. Paní Toja? Děkuji, pane předsedo. Mám dotaz na pana Capone. Vy jste popsal tu situaci a jistě, že je potřeba velmi investovat do infrastruktur, ale také do rozvoje technologií, aby bylo možné eh, vůbec spustit tyto služby, umožnit tyto technologie. A vy jste říkal, že existují celé nové možnosti pro různé aplikace nebo služby. A vy jste hovořil o průmyslu, ano, e, to si dovedu představit, ale zajímalo by mě, Co si myslíte, jak to vypadá pro to veřejné využití, e, co se přímo dotýká občanů? To jsou takové dva proudy. Jednak jsou to podniky, možnosti pro podniky a za druhé možnosti pro e, běžný život občanů, jak vylepšit běžný život občanů. Dojde tam k zásadním změnám a nebo se zkrátka jen poněkud přizpůsobí ty e, služby poskytované na lokální úrovni nebo to potom eh, celou situaci změní eh, v rámci eh, celých zemí. Zajímalo by mě dále, jestli tyto služby budou spoplatněné nebo ne. Vy jste hovořil také o tom, že se to nějakým způsobem bude rozdělovat, takže to je také důležitá otázka. V parlamentu jsme změnili ty věci ohledně pásma 700, tak aby bylo k dispozici více frekvencí Eh, třeba pro televizní vysílání a tak dále. Tady to tak vypadalo, že provozovatele nemají příliš na spěch. Byli to spíše politici, kteří na to tlačili, aby došlo k tomuto posunu. Pak tady eh, byly určité zprávy, které požadovaly jasnou lhůtu pro eh, tu síť, ale stálo se, že podniky příliš nespěchali, protože ono to samozřejmě něco stojí. A mě by zajímalo, jak to vnímáte vy, jaké prognózy eh, tam zatím vznikaly. Eh, já mám sám také ještě jednu otázku, pokud jde eh, o ty pokusy z 5G v Miláně. S velkým potěšením jsem mm, zjistil, že IBM se tam také účastnili a Huawei se tam účastnila. Mě by zajímalo, jestli jak to tam vypadá, jak se na to tváří v Miláně a jak se k tomu staví ostatní. Nejprve dostane slovo pan Capone a potom pan Georgiev, aby odpověděl na otázky. Děkuji. Takže já začnu s otázkou, která se vztahuje k investicím. Otázkou paní Castillo Very. To je totiž pravděpodobně klíčová záležitost. Musíme pochopit jednu věc. Obecně řečeno, a v Evropě to platí zvlášť, ale obecně eh, eh, vozovatelé sítí jsou už v posledních letech v značném tlaku. Proč? Protože dochází eh, k neustalému Eh, zmenšování eh, toho, co mají k dispozici. Takže oni investují. Investují do nejrůznějších eh, infrastruktury, do rozšíření kapacity a my je teď ještě žádáme, aby investovali do úplně nové infrastruktury, do 5G, což si vyžaduje opravdu velké investice do toho spektra, takže v některých zemích prostě Eh, licence eh, pásem jsou opravdu velmi nákladné. U nás je to dohromady 6,5 miliard eur eh, pro všechny operátory jako platby za licence na ta pásma. Takže to je třeba vzít v úvahu. Samozřejmě, co se týče těch strategií o Eh, rozšiřováním. Oni prostě musí mít plány, ve kterých to bude vycházet jako poměrně rychlá návratnost investic. A to je totiž také něco, co jsem už zmínil. Když, se eh, máme, když máme co dočinění s trhem, který je zvlášť konkurence, konkurenční, eh, vytvořit podmínky takovým způsobem, aby operátoři viděli návratnost těch investic. Samozřejmě služby se mohou, dejme tomu, rozvíjet v relativně dlouhém časovém horizontu. A proč to říkám? No, protože když se zabýváme tedy spotřebitelským trhem, tak je docela jednoduché pochopit, jaký je dopad moderních technologií, protože máme prakticky 100% populace jako vlastníky eh, chytrých telefonů a můžeme snadno předvídat, co se stane s těmito novými službami. Ale když jdete do nové oblasti neproskoumané ze strany Eh, těchto marketingových eh, tedy aktivit, tak tam prostě musíte vytvářet určitá řešení, musíte je vystavět. A to si vyžaduje investic, to si vyžaduje času, eh, kromě toho, že vlastně musíte to rovněž vyvinout tu infrastrukturu. Takže to je ta klíčová věc. Je třeba eh, si eh, uvědomit, jaké oblasti světa si mohou dovolit ty investice a jak dlouho jim to bude trvat. Ti, kteří budou postupovat jako první, tak samozřejmě budou mít výhodu, budou v předstihu při vyvíjení eh, určitých řešení, které pak budou přijety zbytkem světa. A tady samozřejmě e, jde o to, aby tato digitální transformace byla do jisté míry vedena. A ono to samozřejmě není příliš snadné. Vést, e, tak trochu jakoby řídit e, kormidlovat eh, s eh, takovouto eh, politiku, takovouto aktivitu, když vlastně máte co dočinění se zeměmi, které prostě nemají úplně stejný přístup. Když se podíváme na aukci těch pásem, tak vidíme, že tomu tak je, že ty priority jsou různé. A teď ještě k tomu pokrytí venkovských oblastí. To je skutečně také problém my prostě Dokud tohle nevyřešíme, tak nepochopíme úplně celý ten problém. Eh, a musíme si uvědomit, eh, že je dost obtížné eh, ty věci nějak jakoby si vizualizovat v oblastech městských, natož na venkově. Ale oni jsou zase na druhé straně určité specifické služby, které mohou mít velmi dramatický dopad na ekonomiku a které si vyžadují kontinuální pokrytí ve všech oblastech, včetně těch s malým zalidněním. Pomyslete například na automobilový sektor. Nemůžete řídit auto pouze ve městě a e, předvídat, že prostě ty příslušné služby budou e, pouze ve městě. Pokud jdete mimo, e, jedete mimo město, tak musíte mít určité věci k dispozici, jinak prostě musíte měnit své chování. To je zřejmé. A když se dostávám ke službám, jak o tom také se zmínila paní Tojer, když mluvila o těch možnostech aplikace, tak zase samozřejmě důvod, proč typicky se lidé snaží soustředit na výhody, které toto může mít na průmyslový sektor, tkví v tom, že tam můžeme očekávat, že ten ekonomický dopad může být poměrně vysoký, vyšší než v jiných sektorech. Ale zase, samozřejmě, veřejné služby, veřejný sektor, to je jedna z těch oblastí, kde můžeme opravdu očekávat eh, velké výhody těžící z té propojenosti. Dovedu tady uvést pár příkladů abyste si mohli učinit lepší myšlenku, lepší představu. Jeden ze sektorů, který podle mého názoru je veřejným sektorem, který může hodně eh, vlastně těžit z této mm, jaksi pos, eh, zlepšení eh, konektivity je propojená ambulance, která může zhloubkově změnit dopad na v řešení určitých naléhavých eh, pohotovostních situací. Tam je načasování skutečně klíčové, pokud se můžete už vlastně eh, začít zabývat zlepšováním stavu toho pacienta přímo v té záchrance, protože jste propojený s nemocnicí, eh, tak samozřejmě ten dopad, který může váš zásah mít, je zcela mimo veškeré představy. A nejenom to, že můžeme snížit náklady, Eh, protože bychom vlastně takto mohli nechat řadu lidí doma a monitorovat je na dálku. To není, eh, že by eh, ti lidé byli přinuceni zůstat fyzicky doma, ale prostě mohli by se pohybovat, ale byli by propojeni s tím nemocenským pracovištěm a kvalita života by se fantasticky zvýšila, protože ten monitoring by pokračoval Eh, a to by se týkalo třeba i pacientů s chronickým onemocněním a dalších. Můj sektor vzdělání, vzdělávání, ten může také hodně těžit z 5G, protože, eh, jak víte, naši studenti, naše mladá generace E, ty jsou spolu neustále ve spojení, ale je to způsob e, úplně odlišný od toho, jak jsme se se svými vrstevníky e, propojovali my, nejsou jiní. Samozřejmě, že ne, ale způsob, jakým se spojují se svými vrstevníky, odlišný je. A jak se také učíme, je e, úplně jiné. Takže my se prostě, nebo jak oni se učí, <laughs> se, e, je to úplně jiný proces. A my se musíme tak trochu přizpůsobit e, těm novým způsobem, jak, e, jak se vlastně vyskytují v současné době ty různé komunity. Musíme se přizpůsobit e, těmto novým novým možnostem vytváření e, komunit, které nejsou třeba z fyzického pohledu na stejném místě a my můžeme takto propojovat studenty mezi sebou nebo studenty s profesory a to e, znamená, že ten vzdělávací proces je úplně odlišný od toho, co jsme zažívali my, co bylo platné dřív. A pak je tady otázka chytrých měst. O těch už se další dobu hovoří, ale bohužel e, jeden z důvodů, proč se nám nedařilo vyvinout ty služby, o kterých kterých jsme snili v souvislosti s chytrými městy, je právě nedostatek eh, eh, relativní, eh, relativně levné a široce dostupné konektivity. Takže zase toto, co se teď tady rodí, je něco, co může podpořit takovýto vývoj chytrých měst a právě 5G tuto schopnost má. Když se hovoří o chytrých městech eh, nebo vlastně službách IT obecněji, eh, tak myslíte, dejme tomu, na konektivitu, na rychlost, na bezpoplatkovost. Eh, a to zase není jediný způsob, jak se díváme na tyto služby, protože my víme, že digitální služby a my in, a my vlastně teď jsme s nimi v kontaktu pouze přes e, e, obrazovku našeho telefonu, ale to není jediný způsob, kterým tak můžeme postupovat. Služby a chytré e, služby mohou být opravdu od těch, které vlastně se jedná o malé objemy dat, od tweetujících a tak dále, ale můžete eh, vlastně širokopásmově komunikovat s vaším prostředím. To je další radikálně nový a jiný způsob, jak vytvářet služby pro chytrá prostředí. Pan Georgiev, děkuji. Když mi bylo řečeno, že tu prezentaci mám zkrátit na 10 minut, tak jsem některé folie přeskočila, proto jsem velmi rád, že jste tuto otázku po- položil. Pokud se podíváme na jiné instituce, především eh, to, jak tedy se snaží posílit spolupráci mezi členskými státy, tak e, je vidět, že se to začíná vyplácet. Pokud jsou různé workshopy, kde se setkávají experti z různých států, kde mezi sebou diskutují a kdy si vysvětlují, proč ty věci dělají tak, jak je dělají a když si vyměňují zkušenosti, tak e, to je právě první krok k úspěchu 5G v Evropě. A stejné je to s Berekem. Eh, ta skutečnost, že obě instituce nyní budou více spolupracovat a že jejich členové budou lépe spolupracovat, je naprosto stěžejní. Otázka zní, co může udělat Evropský parlament a Evropská komise. Byl bych rád, kdyby i nadále podněcovali člen, členské státy k tomu, aby se eh, aby dělali vše, co je eh, v jejich silách. Pokud jde o všechny oblasti politiky, kterých se to týká, tak všechno je v tuto chvíli ve, eh, v rukou členských států. A je potřeba je motivovat k tomu, aby spolu těsněji spolupracovali, protože eh, kvůli povaze EU, kvůli tomu, že to není jedna země, ale že je to 28 členských států, právě proto potřebujeme spolupráci, tak abychom mohli Eh, být konkurenceschopní v poměru eh, k takovým zemím, jako je Jižní Korea, Spojené státy a tak dále. Pokud jde o otázku pana Kohlíčka a Jižní Koreu, tak máte naprostou pravdu. Jižní Korea je jeden ze skvělých příkladů e, vůdcovství v oblasti 5G a mají tu výhodu, že jsou e, o krok napřed a to především proto, že je to malá země s hustým osídlením. Ale oni udělali ještě jednu věc, e, posunuli se k takřka 60% pokrytí 5G do roku 2025 a to i díky tomu, že byli velmi pragmatičtí v politických rozhodnutích, nedávno eh, v loňském roce eh, udělili pásmo C a to eh, ve velkém množství na jednotlivé provozovatele 800 MHz pro, na jednoho operátora, což je tedy obrovské číslo. Pokud se podíváte na podmínky, v jakých se pohybují na to regulační prostředí, tak zjistíte, že udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby v podstatě motivovali nebo aby mm, napomohli tomu, že budou mít tu vůči roli. A tím se vlastně od nás slyší. Evropa a také Spojené státy eh, vlastně začínají s jistým spožděním. A my tu máme tedy Unii o 28 členských státech, která musí nyní kolektivně spolupracovat. A jsou tu tedy úkoly, které před sebou máme a které před sebou Jižní Korea eh, nemá. To znamená, že to, co dělá Evropa a jednotlivé členské státy, spočívá v tom, že vytvářejí podmínky, že umožňují politická rozhodnutí, eh, která by tedy napomohla těm investicím do sítí, eh, která, které již Jižní Korea provedla. To znamená, že všechna ta eh, pravidla v rámci provádění kodexu, která budou uvedena do praxe, prokáží, jestli Evropa je schopna jednat jednotně. Děkuji, velmi děkuji. Tím jsme v podstatě uzavřeli první eh, kolo a dostáváme se eh, k té druhé části našeho dnešního programu. Budeme diskutovat o eh, roli satelitů a 5, 5G a o aplikaci umělé inteligence v 5G a já bych v tuto chvíli rád předal slovo třetímu řečníkovi, je to Stefano Agnelli a je to ředitel Evropského eh, tedy eh, ředitelem pro evropské záležitosti v eh, Eutelsatu. Představí nám tedy roli satelitních technologií v rámci rozvoje 5G a potom bych rád ještě řekl, že tedy Pan, pana Agneliho velmi vítáme, má slovo na 10 minut, prosím. Děk, děkuji. Je mi ctí, že s vámi mohu hovořit nejen o roli eh, satelitu v rámci 5G, ale i obecněji v rámci eh, konektivity eh, pro digitální budoucnost. Můžete mi tady prosím lépe osvětlit místo? nebo tedy upravit světlo. A v té návaznosti bych chtěl hovořit na, o následujících bodech satelitní eh, hodnotový řetězec a také role proti, eh, v boji proti digitální propasti a jak integrovat satelity do 5G a IoT. A v závěru bych to schrnul a vyvodil určité závěry a doporučení. Nejprve, abyste vnímali tu perspektivu mou, eh, jaká je moje minulost, nebo v jaký, jakém kontextu se pohybuji. Zastupuji tady satelitní eh, sektor, komunikační sektor, eh, tady máme tady vysílání, uživatele, satelitní operátory, ty jsou někde uprostřed tohoto digitálního ekosystému a my si musíme uvědomit, pokud bych tedy měl odpovědět na to, co říkal pan Zorinho, který tady teď není, že v Evropě máme lídry celosvětové měřítku v oblasti uh, setkom operátorů. To jsou skuteční uh, špičkoví hráči. A uh, já vám tady k EU, EUSATu uh, dám několik čísel. A my bychom si měli uvědomit, že tito provozovatelé jsou velmi eh, hm, důležitými anebo jeditými operátoři eh, podle toho nového kodexu, podle toho významu toho nového kodexu. Pokud bych si přál, abyste si zapamatovali jediné slovo, klíčové slovo, tak je to to, eh, že eh, ta situace se rozvíjí, jednak se rozvíjí technologie a rozvíjí se i obchod v té souvislosti. A tento vývoj platí pro tradiční odvětví, jako je video, pevná síť eh, a mobilní propojení a bezpečná komunikace. Výhoda satelitu je samozřejmě v tom, že mm, to propojení nemá hranic a týká se to třeba i venkovských oblastí, o tom tady hovořil i pan Kohlíček. A tady e, to umožňuje celou řadu služeb, které vidíte tady. Satelity se mohou například, e, mohou vytvořit spojení e, třeba s loděmi, letadly v případě katastrof. V takových případech se potom satelity stávají jediným řešením eh, v té nouzové situaci. Jaké jsou výhody eh, satelitu? Eh, širší pokrytí, všudy přítomnost a také schopnost poskytovat velmi vysokou rychlostí, velký objem dat a například videoslužby, to jsou velmi rozšířené služby v našich sítích a e, schopnost vysílání je velmi důležitá. Integrace satelitů e, pro e, doplnění pozemních sítí, je velmi důležité, může to poskytnout nejrůznější televizní služby, mobilní eh, spojení, širokopásmový přístup eh, k sítím a v budoucnosti to bude třeba 5G i IoT. Eh, digitální propast v Evropě. Navzdory cílům, které si vytkla Evropská komise pro rok 2020, i nadále čelíme velké digitální propasti když se podíváme na, pokrytí 30 MB, které by měly být k dispozici všude do roku 2020, tak tady eh, v současnosti jsme na 80%, což znamená, že více než 50 milionů eh, domácností je zatím bez tohoto eh, napojení. Ale co je ještě důležitější, podívejme se na to, jak to vypadá ve venkovských oblastech. venkovské eh, oblasti nemají toto 30 megabitové spojení a, a je tady 8% domácností, které nemají eh, zatím ještě vůbec žádné napojení. A když se podíváme na rok 2020, tak my víme, že vlastně eh, ta poslední část toho cíle se naplňuje nejobtížněji, takže je možné, že ten cíl nakonec naplněn nebude. Eh, samozřejmě eh, teď eh, tady jsou nové cíle z nového kodexu, kikabitové společnosti, ehm, Konektivita v Evropské unie je ovšem zatím ještě velmi vzdálena cíly pro rok 2020, takže pokud bych tedy hovořil slovy Aristotela, tak pokrok nemá žádnou hodnotu, pokud z něj nemají prospěch všichni, anebo, jak říkal Voltaire, Řekl bych, položil bych si otázku, jestli to nejlepší je nepřítelem dobrého. My jsme tady zmiňovali také ambice Evropy a já musím říci, že to je zcela na místě. Musíme sladit legitimní ambice Evropské unie dosáhnout vedení v digitálním hospodářství, což je samozřejmě dlouhodobý strategický cíl, ale to musíme propojit s naléhavou potřebou poskytnout eh, spojení každému i ve venkovských oblastech. Venkovské oblasti představují 50 Evropské unie a představují více než 20 obyvatelstva Evropské unie. V tomto ohledu Eh, může setkom být velmi užitečný, protože eh, doplní pozemní eh, konektivitu v těch oblastech, které nemají dostatečné pokrytí nebo nemají žádné pokrytí, nebo tam nejsou tyto služby za rozumnou cenu. Provozovatelé satelitů investují a to v příštích letech zvýší kapacitu v Evropě a e, jsou tady různá řešení k dispozici. Dobrou informací e, k těm novým investicím je, že nejenže pokryjí e, obyvatelstvo, ale i celé oblasti, náklady a třeba i trasy letů, což je samozřejmě velice důležité také pro propojení v rámci 5G. V úvodu jsem uvedl, že satelity se vyvíjejí, jejich výkonnost eh, se vylepšuje díky technologickému pokroku. Pokud jde o pozemní eh, sektor i eh, sektor mm, tedy nepozemní a tady Vidíme ten trojuhelník, o kterém hovořil pan Capone, o tom nebudu více hovořit. Myslím si, že zmínit bych měl, že 5G služby samozřejmě musí být k dispozici všude. A to je výzva, tak abychom eh, opravdu plně geograficky eh, pokryli celé území eh, sítí 5G. A tady nejde pouze o obyvatelstvo, ale o celá území, protože eh, třeba napojené automobily by mohly přestat, tam by to spojení mohlo přestat fungovat v nějakých eh, odlehlých oblastech, takže tady je potřeba eh, spojit úsilí různých zúčastněných stran. Na jedné straně je pravda, že žádná technologie nenáplňuje všechny podmínky, které 5G požaduje současně. Ehm, ovšem na druhé straně tady není žádná aplikace, která by požadovala vš- naplnění všech těchto kritérií současně. Důležité je integrovat různé technologie a my máme dostatečně inteligent, nebo eh, mít dostatečně inteligentní síť, aby využila ty nezbytné části sítí a aby obsloužila ty důležité aplikace. Není tedy důležité vědět, Eh, kde jsou strategické eh, případy pro užívání, protože 5G je dostatečně eh, pružná, aby se uspůsobila té konkrétní službě. A můj kolega tady bude přes, hovořit o aplikaci v souvislosti s 5G, kde se to právě celé nastavuje také na služby budoucnosti. Um, 5G také závisí na satelitech, potřebuje satelity, eh, samozřejmě eh, i optická vlákna jsou důležitá. Ovšem nemůžeme se spolehat pouze na optická vlákna, eh, pokud chceme naplnit potřeby 5G, je potřeba tady mít takový technologický mix a satelity v tomto ohledu nevyhovují všem typům služeb, ale mají ideální nastavení pro celou řadu služeb, kde mohou pomoci nebo kde jejich eh, využití zapotřebí. Například eh, tam, kde potřebujeme pokrýt venkovské oblasti nebo různé eh, mobilní uzly, letadla, lodě, vlaky, protože tato síť může být natolik inteligentní, že si vybere tu správnou cestu až k uživateli internet věcí velmi zběžně, velmi rychle. Klíčovým slovem je zde integrace s pozemní sítí a všudy přítomnost, plné pokrytí. To bych teď pro nedostatek času přeskočil. Tady máme příklad využití satelitní eh, technologie v rámci IoT. Tady si musíme uvědomit, že satelity budou sloužit stejným sílům a budou používat stejné uh, signály a stejné frekvence uh, jako pozemní sítě. Takže integrace uh, není uh, nejen, nejen, že je možná, ale je nezbytná. A nyní uh, závěrem. Klíčové jsou dvě slova setkem přináší větší pokrytí, všudy přítomnost a to nákladově efektivní mm, a efektivní poskytování dat v rámci třeba e, vysílání nebo rozhlasových služeb a pomůžou, pomůže to překlenout digitální propast, e, která i nadále v Evropě existuje. Je možné využívat satelity e, pro Eh, doplnění 5G. To jsou, musíme, musíme samozřejmě být na zřeteli, že ty technologie jsou, eh, se vzájemně doplňují. Eh, Včatné, včasné využití je důležité také pro dlouhodobou politiku dostatečně hodné infrastruktury. Tady Nemůžete říci lidem na venkově, že musí počkat 10 let a za 10 let potom budou moci eh, využívat eh, tyto služby. Eh, musíte lidem vysvětlit, jaké přínosy jim to přinese, pokud tedy chcete, aby došlo k těm investicím. A také je důležité zlepšit širokopásový internet v Evropě a připojení na Eh, širokopásmové, na široká, širokopásmové služby. Tedy závěr je, eh, že eh, neexistuje omluvu pro to, abychom tyto služby nevyužívali, abychom neměli 5G. Evropská unie musí vybízet setkom k tomu, aby tedy bylo možné, aby, aby tedy přispěli k tomu, aby byla překlenuta digitální propast a aby se rozšířilo napojení na 5G, tady je potřeba mít eh, paralelní iniciativy. Setkom je zásadní infrastrukturou pro podporu politik Evropské unie a je to také klíčová infrastruktura v případě, eh, že dojde eh, ke krizím. A pokud jde o průmyslovou politiku, neměli bychom zapomínat na to, že Satkom je součástí globálního hodnotového řetězce provozovatele setkomu investují do eh, evropských technologií a to je velice důležité pro eh, vesmírný průmysl, eh, pro Airbus, Thales Alenia Space, OHB, Ariane Space a velké poskytovatele infrastruktur. Eutelsat je loajálním zákazníkem evropského průmyslu. Děkuji. Děkuji vám, pane Anieli. Musím říct, že když jsem vás poslouchal, tak jsem měl takový bláznivý nápad. Vzhledem k tomu, že ty metropolitní oblasti se stávají čím dál tím většími a těžko se spravují, a velké části těchto oblastí jsou vyprázdněné, tak bychom možná to měli úplně otočit a začít z 5G na venkově, v rurálních oblastech. Teď bych chtěl požádat pana Martina Bojersona, aby si vzal slovo. On bude hovořit o umělé inteligenci v aplikacích v 5G. Prosím, máte 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové. Je pro mě radostí zde s vámi dnes být. Já eh, pro vás mám připravenou trošičku jinou prezentaci. Začnu vlastně otázkou a pak budu hovořit trochu o umělé inteligenci a samozřejmě eh, ve světle 5G a pak se k té své původní otázce vrátím. Doufám, že takováto osnova je v pořádku. Já jsem partnerem v 2021 AI, to je podnik, který eh, eh, je z Kodaně, funguje dva roky a mám určitou expertízu, o kterou bych se s vámi rád podělil. Nejprve eh, k té propojitelnosti a 5G. Je tady otázka, kterou bych opravdu chtěl vznést a to je následující E, dotaz. E, jde o přenášení údajů, věnování údajů osobních, rodinných e, údajů, které by tedy mohly být vytěženy na všech úrovních evropské zprávy. Já si nemyslím, že to je protože to je prostě nějaký pitomý nápad, ale protože si myslím, že to pro eh, všechny tyto eh, jednotlivé složky, jednotlivé úrovně znamená fantastickou možnost, jak vytvořit lepší společnost. To, že bychom mohli předat tyto údaje. A eh, rovněž si myslím, že je důležité o tom mluvit a začít o tom přemýšlet a samozřejmě také ve světle přemýšlení o tom, jak, se, jak zacházet s

in, eh, s jednotlivcem eh, v této nové eh, realitě. Když bych měl hovořit o AI z globální perspektivy, tak je tady určitá, určitý oblázek, který ukazuje na určitý potenciál, který musíme ošetřit. Za prvé, nemáme země, které jsou v oblasti AI na špici, nemají ani ty kompetence, nemáme žádné příslušné takovéto špičkové organizace či univerzity, ani energií. Vlastně e, nemáme nějaký velký e, sběr dat, když se podíváte na ty e, různé země tak je to asi prostě už obecně přijato, že Číňané jsou před námi a to e, mají dvě výhody a musíte mi dobře rozumět, 1,4 miliardy e, obyvatel a obrovské HDP. A když se hovoří o podnicích, tak e, samozřejmě vždycky jste členem buď Instagramu nebo Facebooku a ty mají všechny údaje a tím pádem se dostávají na špici, ale když se zabývá porovnáme národy, státy, tak je tady strategie AI eh, čínské provenience nebo ruské, ale nemyslím, že by tady byla nějaká evropská strategie AI, nebo aspoň ji není vidět. Nevidíme, kam v tomto směru se chce Evropská unie ubírat. A dokonce ani Spojené státy nemají strategii AI. Oni prostě eh, spíš myslejí na válku, spíš myslejí na otázky obrany. A teď ještě k údajům. A toho se chci držet, protože ono je to opravdu důležité. To je totiž oblast, ve které které musíme vytvořit a e, e, zaplnit kapacitu v Evropské unii a e, bez a naprosto hladce se Eh, zabývat přenosem informací. Jsou tady eh, hodnoty, hodnoty ve zdravotnictví, vzdělávání a eh, v těch chytrých městech. To všechno spočívá na údajích, které ovšem nejsou zadarmo. Tady je několik věcí, které nejsou zadarmo. Je to takový message, takové sdělení. Je to vlastně způsob užvažování, takzvaný mindset. Musíme změnit způsob, jak přemýšlíme o věcech, například o zdravotnictví. Nemůžeme eh, být eh, až, nemůžeme až reagovat, musíme predikovat, musíme být připraveni na to, že budeme experimentovat, e, musíme také jít cestou lépe vypočítaných rizik, abychom dosáhli hodnot a cílů, které si e, e, stanovujeme a musíme mít také mimořádné vedení. A tady je samozřejmě velice citlivá rovnováha, kterou musíme nastolit v následujících letech, proto pro, pokud nechceme přijít o svá data a chceme být skutečnou evropskou ekonomikou. A za, eh, na závěr potřebujeme údaje i znalosti a eh, hodnoty. A vůbec nevychováváme dost analystů a vědců zabývajících se analýzou dat do budoucna. To bude velmi důležité pro řadu průmyslových odvětví, ale také pro veřejnost. Veřejnost má jeden z největších potenciálů, které musíme ještě zmapovat a E, tady bude to chtít, abychom od toho vykonali v terénu opravdu hodně. Potřebujeme totiž strategii a ta strategie zase nemusí být až tak komplexní. E, pokud e, to převedeme na podnikání, protože já většinou hovořím s podniky, podnikateli. Jde o to, jak vytvořit lepší evropskou společnost. A pak kromě vypočtu a ukládání dat je tady tak otázkách kapacity, kontrol. Začali jsme už ty kontroly stavět Eh, například etické užívání AI a tak dále. To jsou prostě určité kontroly, které chceme zarámovat, ale zatím jsme si tak úplně neujasnili, co chceme dosáhnout. A propojitelnost bude klíčovým bodem v celé strategii. Pokud tady nebude konektivita, tak se prostě nepropojíme. A pokud eh, se nemůžeme propojit, tak nemůžete vlastně speněžit eh, věci, nemůžete vytvořit lepší společnost. 5G radikálně úplně změní způsob, jakým můžeme získávat informace. Ne pouze Eh, historické informace, ale také informace v reálném čase. Hodím, vříme o čidlech, o IoT. Já například mám na ruce eh, čidlo a myslím si, že uvnitř budeme mít eh, čidla za chvíli všichni, jako další fáze. A ten čidlo nám sdělí, kdy je ten pravý čas na to zajít do nemocnice, aby to nebylo ani moc brzo, ani moc pozdě. A to je prostě něco, co bude součástí evropské společnosti. A já si myslím, že to bude dobře protože budeme moci vlastně reagovat na eh, věci lépe a lépe regulovat nabídku a poptávku. V neposlední řadě mobilní zdraví se, staví, se stane součástí naší společnosti. Já tady nemám nějaké ty konkrétní podnikatelské případy před sebou, ale je tomu prostě tak, že je tady velké pochopení a velká vůle toto lépe eh, využívat. Už tady touto cestou jdou soukromé firmy, sami a já myslím, že se tím musíme zabývat u Evropské unie. Můžeme věci dělat lepší, chy, eh, lepš, lépě, chyt, eh, le, <laughs> lépe, chytřeji a teď zpátky k té mé otázce. Můžete mi pomoci? Můžete pomoci Evropské unii nejenom při definici eh, konektivity G5, ale také při těch dalších krocích a já budu skutečně velice šťastný, pokud mi s tím budete moci pomoci. Děkuji vám, eh, pane eh, kolego, co se týče eh, údajů a užitelnosti údajů, tak jste mi, mě přesvědčil, možná jako jediného z těch 751 poslanců. Oni dají se být velice, velice jako mm, postižení tou otázkou zajištění soukromí a tak dále. Co se týče sdílení údajů, tak asi jste opravdu přesvědčil pouze mě. A teď dotazy. Kdo se chce eh, něco zeptat k té otázky eh, soukromí, co se děje, když všichni by dali k dispozici všechny své osobní údaje? A prostě všichni by měli e, přístup k obrovskému souboru údajů a za užití umělé inteligence by se tady dospělo k obrovským zajímavým e, myšlenkám a výsledkům a e, věcem pro celou společnost. Myslíte si, že toto bude přijatá myšlenka? Já si myslím, že to je určitě nová věc a asi se ještě bude měnit, ale myslím si, že jsou v Evropské unii lidé, kteří by mohli Eh, vlastně využít mých osobních údajů, mých zdravotních údajů, aby třeba predikovali určité věci v tom zdravotním kontextu a já bych mohl dělat něco opačného. Takže já si myslím, že se touhle myšlenkou, touhle možností musíme zajímat, protože je to opravdová eh, eh, možnost a musíme také k tomu přistupovat demokraticky, protože nic takového se předtím ještě nedělalo. Já mám lehké srdeční problémy a můj kardiolog navrhl, že by mi tady mohl něco implantovat a pokud dojde k nějaké poruše, tak on by byl informován prostřednictvím mého iPhoneu a mohl by mě zavolat a říci, co mám dělat. Já si myslím, že v tuto chvíli již po světě běhá celá řada pacientů, kteří mají implementována takováto zařízení. To znamená, že to nebude tak dramatické, jak navrhujete. Já si myslím, že to není tak dramatické. Jde pouze o to, do jaké míry akceptujeme takovouto transformaci. Pokud vás někdo může uzdravit virtuálně, tak to eh, vyžaduje určitou důvěru, důvěru ale eh, myslím si, že by to mohlo mít i negativní dopady na život jako takový. Já bych to rád tady pojal jako eh, příležitost, jako šanci zlepšit si zdraví, protože žádné další otázky ne, nejsou. Rád bych požádal pana Stukmana z DG Connect z Evropské komise, aby eh, tedy eh, k tomu přednesl krátký komentář a uzavřel právě proběhlou diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že ta diskuze byla velmi zajímavá a bylo to pro nás velmi inspirující. My tedy provádíme akční plán 5G, současnou agendu a celá řada komentářů, které tu zazněly, jsou v tomto kontextu velmi relevantní. Rád bych poděkoval jak místním poslancům, tak panelistům e, za to, že se tedy snaží, aby e, ta pravidla pro 5G byla co možná nejlepší, protože i tomu odpovídá i naše práce v minulých let. Evropský parlament do značné míry podpořil eh, zavedení sítí 5G. Rád bych tedy připomněl usnesení pana Bonyho eh, které souhlasilo s akčním plánem 5G. Rád bych zmínil také observatoř pro 5G. Je to 5G eh, observatory.eu. Eh, e eh, tam se můžete podívat na to, jak na tom Evropská unie, pokud jde o 5G a můžete také z těsné blízkosti sledovat provádění jednotlivých pravidel. Z observatoře vyplývá, že Evropská unie je eh, vedoucím hráčem, pokud jde o eh, ta řízení eh, v Evropě Eh, v Evropské unii tedy probíhá celá řada řízení a v této souvislosti tedy máme jako Evropa vůči roli a eh, právě satelitní technologie jsou zapojeny do celé řady projektů. A máme před sebou i určité úkoly, které souvisí s tím, že jako Evropská unie máme silné i slabé stránky, máme fragmentovaný trh, to bylo zmíněno a to je jeden z důvodů, proč nejsme tedy eh, jedničkou v rozvoji těchto Eh, technologií. Máme ještě určité rezervy, pokud jde o politiku spektra, to bylo řečeno, observatoř eh, jasně říká, že eh, tedy máme vyřízeno 10% těch spekter, která mají být přidělena do roku 2020. To znamená, že to je pro nás naprostá priorita. Jak už bylo řečeno, je to v kompetenci jednotlivých členských států ale v tuto chvíli tady máme v kodexu obsažena určit, obsažené určité nástroje, které nám umožní výměnu názorů a diskuzi na evropské úrovni. A to v našem panelu také zaznělo. Co jako komise můžeme udělat? Eh, jedna velmi důležitá věc bylo vytvoření ekosystému. My se o to snažíme, pracujeme na tom. 5G totiž není pouze spotřebitelský trh, jde také o to, abychom nabízeli profesionální služby pro vertikální ekonomiku eh, Jedním z dobrých příkladů eh, jsou tedy propojené služby mobility. Pan komisař Ettinger, eh, když se věnoval eh, digitální sféře a následně paní Gabriel se snažili tedy o vytvoření ekosystému spolu s automobilovým průmyslem. Dál máme na stole návrh CEF, nástroje pro propojení Evropy, eh, který schválil jak parlament, tak rada. Chceme tedy využít ty programy pro rozmístění infrastruktury tak, aby ten ekosystém velmi dobře fungoval. A toto partnerství tedy chceme nadále rozvíjet společně s vámi. Eh, chceme se věnovat různým vertikálním dimenzím, eh, které budou v příštích desetiletích relevantní. To znamená, že my jsme si vědomi toho, že parlament nám je v této věci nápomocen. Pokud jde o uměleckou inteligenci, tak umělá inteligence a 5G jsou eh, dvě velmi propojená témata. 5G eh, nabízí konektivitu pro umělou inteligenci a musíme tedy zajistit, že ty sítě budou na umělou inteligenci dostatečně připraveny. Eh, v oblasti umělé inteligence probíhá taková celosvětová soutěž. My máme určitou strategii. Otázka zní, jestli je vhodná nebo ne. Jednu jsme přijali v loni a v této strategii jsme stanovili, jaké příležitosti Evropská unie má má v oblasti um, umělé inteligence, pokud jde o eh, společenské výhody a také etické aspekty, eh, které s tím souvisí. Jde o to, abychom vytvořili prostředí důvěry, protože jen tak se to stane úspěšným pokud jde o rozpočet, tak my tady poskytujeme možnost zájemné spolupráce na základě partnerství. Máme tu program Digitální Evropa, kde se také může rozvíjet eh, umělá inteligence v rámci EU. A nyní otázka Martina, pokud jde o dary. Jednou z našich priorit v rámci Horizontu 20, Evropa, eh, kam to patří, je takzvaný internet příští generace, který eh, bude utvářen pro lidi a lidmi a bude soustředěn na lidi. Tady tedy eh, pomýšlíme především na ty eh, další kroky, na osobní datový prostor, to je takový Eh, dobrý námět, spotřebitel by tak získal prostor, eh, kam by uložil data a mohl by určit, kdo k ním bude mít přístup. To znamená, že eh, se snažíme spojit obě věci na jedné straně. Chceme tedy umožnit lidem, aby měli Eh, možnost někomu udělit přístup k těm datům, ale zároveň tady k ní, nad nimi mít stále kontrolu. A my tedy podporujeme všechny digitální programy, které jsme eh, předložili a já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Já jsem si uvědomil, že eh, pan Capone mi stále dluží jednu odpověď. Otázka zněla, jak je to s účastí firmy Huawei na experimentu v Miláně jestli to působí tedy nějaké problémy. Na Ten pokus v Milánu vychází z plného pokrytí metropolitní oblasti, kde je více než 300 eh, eh, takových eh, zařízení a polovinu poskytuje Huawei. Město je rozděleno na dvě části a jedna z obou částí je pokryta právě zařízeními Huawei. Kde mám na to odpověď ohledně těch rizik. My jsme o tom příliš nehovořili, takže e, my, my jsme tady vlastně neměli žádné obavy v rámci toho pokusu spolupracovat s Huawei, tam nebyly žádné problémy. A také, e, tak jak to v tuto chvíli vnímám, tak míra investic do výzkumu ze strany Huawei je tak vysoká, že alespoň podle mého opravdu osobního názoru eh, akademického profesora je to tak, že eh, máme zájem na to, aby se do těch technologií samozřejmě investovalo a aby se investovalo do výzkumu, který může vést k posunu v oblasti technologií. Objem investic ze strany Huawei obecně, nejenom pokud je o telekomunikační odvětví, Eh, je velmi vysoký a eh, je to vlastně nesrovnatelné, pokud do investice z Evropy. Aspoň z pohledu eh, jednotlivých společností. Samozřejmě, že víme, že tady máme veřejné investice třeba od Evropské komise, které jsou také značné, ale pokud jde o možnost takových investic, tak eh, já si nedodu představit, že bychom eh, mm, tady toto vyloučili. Já si myslím, že tady musíme zvažovat eh, potřeby samozřejmě, musíme zvážit, jaké je tady riziko ohledně bezpečnosti, ale ten přínos je velký. Děkuji. Děkuji řečníkům za jejich vynikající prezentace. Děkuji za ty eh, stejně tak eh, kvalitní otázky a odpovědi. A protože máme, jsme v předstihu, díky tomu eh, nesmírně efektivnímu řízení této skupiny, tak bychom mohli pokračovat v půl páté. Hmm.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 Dámy a pánové, nyní tedy eh, budeme hovořit o směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Eh, komise nám tady představí návrh aktu přenesené pravomoci. Rád bych vás upozornil na to, že eh, směrnice o podpoře používání obnovitelné energie byla přijata v loňském prosinci a nyní tedy komise musí do února 2019 přijmout akt přenesené pravomoci. E, týká se to různých témat, dejme tomu e, biopaliv, e, biomasy, změny používání půdy a dalších s tím zpětých témat. Dovolte mi, abych vás upozornil, že na toto téma máme k dispozici hodinu. Možná, že celou hodinu ani nevyužijeme. A já bych chtěl v tuto chvíli předat slovo Evropské komisi, aby nám svůj návrh představila. Bude mít slovo na maximálně 15 minut. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, všem přítomným. Děkuji vám za to, že mám možnost přednést akt přenesené pravomoci o palivech eh, s vyšším a nižším rizikem. Možná víte, že komise 8. února předložila návrh aktu v přenesené pravomoci. Nyní probíhá čtyřtýdenní lhůta pro poskytnutí zpětné vazby. To je běžný postup. Dříve než načrtnu postup, který jsme v tomto aktu v přenesené pravomoci zvolili, rád bych si dovolil říci pár slov, kterými bych navázal na to, co jste řekl vy, pane Henkle. Jde o ten kontext, do kterého to musíme zasadit. Nepochybně je to součást eh, širšího Eh, obrázku nebo širšího kontextu. Směrnice o obnovitelných zdrojích energie a to zase je součástí balíčku o čisté energii, který byl přijat na konci loňského roku. Tato směrnice podporuje obnovitelné zdroje energie ve všech podobách, včetně bioenergie, včetně biopaliv a také stanovuje celou řadu velmi důležitých požadavků, tom smyslu, jaká biopaliva můžeme používat, tak aby byla započítána doplnění cílů. Byla započítána doplnění cílů, což je jeden z nejdůležitějších nástrojů této směrnice. Zároveň jsou tu stanoveny některé naprosto jasné požadavky, které se týkají e, změny užití půdy kvůli biopalivům Týká se to například toho, že celkový limit pro daný členský stát pro eh, potraviny a krmiva by se měl opírat o příspěvek eh, v roce 2020, mělo by to být maximálně 7%, což je v podstatě pokračováním přístupu ILUK který máme ve stávající směrnici z roku 2015, což byl zase eh, přebyt, přežitek z té eh, dosavadní směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Nyní tady máme přístup, který zavádí takzvaná eh, biopaliva Ilux s vysokým rizikem jde o to, že by ta biopaliva tedy měla být na období 2021 až 2023 zmražená, zmrazená a úroveň těchto paliv v každém členském státě eh, by se tedy měla mm, uchovat na úrovni roku 2019 a následně Eh, by tato paliva měla být postupně opuštěna. To znamená mezi lety 2023 a 2030, což je tedy eh, rok, ke kterému se vztahují cíle pro obnovitelné zdroje energie. Tak v tuto chvíli už by eh, tato biopaliva neměla být započítávána do cílu. Navíc je tu jedna výjimka, která se týká biopaliv, které je možno označit za nízkoriziková z hlediska ILUKu. Je to ve směrnice jasně stanoveno, Tady tedy legislativci odvedli velmi dobrou práci. Komisi, komise už tady nemá uh, moc co dodat. Pokud jde o ta nízkoriziková biopaliva ILUK, tak směrnice naprosto jasně říká, že tato biopaliva je možno vyrábět nebo produkovat pouze z dodatečných surovin, z dodatečných výnosů na zemi nebo na půdě, která doposud nebyla využívána. Úkol komise v rámci tohoto aktu v přenesené pravomoci spočíval v tom, že měla být stanovena přesná kritéria pro tento přístup a je tu také jasný požadavek na komisi, aby podávala zprávy o statu Eh, eh, produkce relevantních krmiv potravin v celosvětovém měřítku. My jsme tedy tuto zprávu nyní zveřejnili společně s návrhem aktu v přenesené pravomoci. Najdete to mimo jiné i na webové stránce Evropského parlamentu. Pokud to tedy mám schrnout, tak tady nenavrhujeme žádnou novou politiku, navrhujeme pouze kritéria pro eh, přístup který, na, který, na kterém se již legislativní orgány shodly na konci loňského roku. Jaký přístup tedy komise zastává, musíme tedy vybrat ty nejlepší vědecké poznatky a musíme také velmi těsně spolupracovat eh, s kolegy, eh, kteří jsou experti eh, ve společném výzkumném středisku JRC a podle našeho názoru bychom jako vysokoriziková měli klasifikovat ta paliva, která Mm, splňují následující kritéria. Ta kritéria jsou kumulativní, nemusíte splnit všechna kritéria. Za prvé, eh, musí to být minimální eh, rozšíření eh, produkční plochy, 1% ročně, alespoň 10% takové expanze by mělo probíhat na půdě, kterou je možno označit za specifickou, eh, to znamená, že tady jsou vysoké výnosy, eh, berou se v potaz také rozšíření na eh, různá rašeliniště. Já se domnívám, že to tedy, eh, že to znamená, že jde o významné rozšíření na vysokouhlíkovou půdu. Tato kritéria byla zvolena proto, abychom zajistili, že veškerá biopaliva, eh, která jsou započítávána do cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, povedou k tomu, že eh, dojde ke snížení emisí skleníkových plynů, protože to je konec konců eh, ten hlavní cíl této politiky. Pokud tady dojde k negativním vedlejším účinkům eh, v důsledku odlesňování, tak to v podstatě zmaří ty úspory v oblasti eh, snížení emisí skleníkových plynů. Vždycky bychom měli tu, měli tu eliminaci skleníkových plynů srovnat s, bio, s fosilními palivy který, eh, a s jejich emisemi. Všechny, všechna ta kritéria pro rozšíření půdy jsou obsažena v příloze, eh, která je výsledkem práce mimo jiné společného výzkumného centra. Eh, jsou tu také biopaliva, u kterých tedy nemůže dojít k navýšení eh, použití půdy do roku 2023. Tady by tedy ten příspěvek eh, mezi lety 2023 až 2030 měl být postupně eh, ukončen. Rád bych zdůraznil, že tady nehovoříme o zákazu využívání těchto biopaliv, hovoříme pouze o tom, jestli taková biopaliva mohou být započítána do celkových cílů, na kterých se legislativní orgány na evropské úrovni shodly. Pokud jde o nízko riziková biopaliva, tak i tady jsme stanovili celou řadu kritérií. Za prvé musí být v souladu s kritérií udržitelnosti, která jsou obsažena ve směrnici. To je v podstatě samozřejmé. A pak jde o využití dalších surovin, která vyplývají, ne, které vyplývá z dalších opatření na které, která mají vést ke zvýšení účinnosti a výnosu. Ehm, tady jde mimo jiné o nevyužitou e, opuštěnou půdu a potřebujeme také, aby e, projekty v rámci biopaliv byly podrobeny velmi e, solidnímu auditu. Já si myslím, že tady tedy můžeme hovořit o výjimce z těch kritérií pro vysokoriziková biopaliva. Ty ten nárůst produktivity musí přesáhnout eh, očekávaný nárůst eh, produktivity. Tady jsou eh, mimo jiné ta kritéria CDM, která byla vyvinuta v rámci Kyotského protokolu. Tato kritéria se budou uplatňovat a jejich platnost bude omezena na maximálně 10 let. Zjednodušili jsme kritéria tím, že jsme tedy definovali jasná pravidla eh, pro situace, kdy například v rámci projektu je eh, využívána degradovaná půda, znečištěná půda, a v tuto chvíli je ta půda Eh, tedy využívána za tímto účelem a také jsou to výjimky pro eh, malé subjekty. To je tedy eh, celkem vzato obsah našeho návrhu. Já uznávám, že je to velmi technické, ale bohužel i celé téma ILUK je velmi technické. Domnívám se, že to, co jsme předložili, je ta nejvíce vyvážená varianta, která připadá v úvahu podporují to dostupné vědecké poznatky a také dostupná data. A Nejdůležitější věc je to, že to je v naprostém souladu s právním textem směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Víme, že ta situace se může změnit a že tedy musíme uh, koncipovat ten akt přenesené pravomoci tak, aby v budoucnosti obstál. To znamená, že počítáme s tím, že komise bude monitorovat vývoj v této oblasti a že nejpozději 1. července 2021 eh, provedeme revizi eh, aktuálních vědeckých poznatků a pokud to bude potřeba, tak reviduje, budeme revidovat také přístup, který jsme zvolili. Jak už jsem řekl na začátku, tento návrh je nyní předmětem zpětné vazby ze strany občanů. Zúčastněné strany ho mohou komentovat do 8. března. Komise kromě toho zorganizuje 5. března setkání expertní skupiny a náš současný plán spočívá v tom, že by tedy eh, komise přijala akt přenesené pravomoci včas, tak aby to tedy parlamentu a radě předložila do eh, přestávky zpěté s volbami do Evropského parlamentu. To znamená, že jsme v situaci, kdy nemáme čas, času na zbyt, ale přesto se domníváme, že je to zvládnutelné. Jakmile se nám to podaří, tak parlament bude mít dva měsíce na to, aby aby předložil své námitky k aktu přenesené pravomoci. Eh, v takovém případě by tady tento akt nevstoupil v platnost a ta období tady je možno následně na eh, základě žádosti prodloužit o další dva měsíce. To je tedy všechno, pane předsedo, co jsem k tomu chtěl říci a jsem ochoten reagovat na jakékoliv komentáře, které k tomu poslanci vznesou. Děkuji a nyní bych vyzval pana zpravodaje, pana Blanco Lópeze, aby pohovořil o tomto Eh, návrhu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dnes nám byl předložen eh, návrh komise ke kritériím, které se vztahují k biopalivům eh, s nízkým či vysokým rizikem luk. Samozřejmě si uvědomujeme, že existují různé obtíže v této souvislosti to bylo patrné již během vyjednávání a myslím si, že nakonec bylo možné nalézt dobré řešení. Bylo ovšem zapotřebí přijmout ještě tento akt přenesené pravomoci. ILUK je potřeba vyřešit, pokud jde o biopaliva první generace a nesmíme přitom zapomínat na jednu věc, Toto odvětví se od poslední směrnice velmi posunulo vpřed. Do hry vstupuje třeba i odlesňování a celá řada dalších faktorů, i e, konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. E, jsou tady faktory, které mohou vést ke změnám v rámci ILUK, o tom se hovoří ve směrnici, a jde o certifikaci biopaliv, musí být jasně vyznačeno, zda jde o biopaliva s vysokým či nízkým rizikem a VTO k tomu má pravidla. V tomto případě jde teprve o návrh textu a ozývají se hlasy, že pokud chceme vyřešit tento problém, je potřeba vyplnit ty mezery, které tady ještě existují. Nesmíme dovolit, aby tady byla nějaká zadní vrátka, kterými by bylo možné celou naši práci podkopat. Naši práci, eh, kterou jsme věnovali udržitelnosti biopaliv. K tomu ještě dvě poznámky. Těch 10%, které jste zmínil, to není příliš eh, vhodné procento pokud jde o ty materiály s vysokým rizikem, je to o dost méně než těch 14 které byly v tom e, původním návrhu. A mě by zajímalo, proč jste tedy šli na 10 a proč jste nezvolili jiný e, limit, který by byl šetrnější k životnímu prostředí. Kritéria adicionality pro certifikaci jsou tímto textem eh, také vytyčena a některé organizace upozornili na nedostatečnost, kde eh, třeba některé látky jsou, nebo některé materiály jsou označovány za nízkorizikové, ale přitom tomu tak není. Jsou například vyjímány eh, malé podniky a některé plochy a mě by zajímalo, jestli jste v té souvislosti proskoumali možné dopady. Máme zde velký problém eh, pro bioenergie, odlesňování a emise. A abychom to vyřešili, potřebujeme mít jasná pravidla, solidní kritéria a vše musí být náležitě kontrolováno. Abychom mohli tento akt přenesené pravomoci podpořit, musí komise ten návrh jednoznačně přepracovat. Bioenergie tak, aby byla udržitelná, musí splňovat určitá kritéria a to je nesmírně důležité pro eh, neutralitu emisí. A proto, abychom měli prostředí, ve kterém budeme moci eh, kvalitně žít. Pankely EPP. Děkuji. Děkuji komisi za jejich vysvětlení aktu v přenesené pravomoci. Eh, vy jste hovořili o tom, že to vychází z nejlepších dostupných eh, vědeckých eh, dát a také z příslušné směrnice, ale my tady máme k tomu ještě určité otázky. Všichni jsme se shodli na tom, že se musíme snažit eh, dosáhnout eh, co eh, nejšetrnější ekonomiku, pokud jde o vyprodukovaný uhlík a proto potřebujeme biopaliva. Mám k tomu tedy několik otázek. Pokud Evropský parlament, pokud to půjde do parlamentu v Dubnu, tak vlastně se stane to, že to celé bude muset eh, řešit eh, další parlament. Rozumím tomu správně. Potom Blanco López zmínil těch 10 že to je vlastně takové uh, svévolné číslo. Zajímalo by mě, Jakou úvahou jste dospěli eh, k tomuto číslu s ohledem eh, na mm, tedy diskuze pana Junkera mm, eh, také s ohledem na pana Trumpa a jeho retoriku. Pokud jde o ILUK a o tu opouštěnou půdu, tak jak je možné toto zhodnotit, jak to chcete prosazovat? Jsou ty důvody ospravedlnitelné proto, aby se využívání v rámci iluk u opouštěné půdy takto rozšířilo. Potom pokud jde e, o pravidla VTO, bude to s tím v souladu? Myslíte si, že těch 10% bude v souladu s pravidly VTO, že to bude e, tedy dostatečné číslo? A dále by mě zajímalo, jak to budete náležitě kontrolovat, tak abyste zajistili, že všechny ty krásné věci, které navrhujete, budou skutečně e, uplatňovány a prováděny v praxi. Děkuji. Dalším řečníkem bych měl být já. Já jsem byl novým zpravodajem za EKR, ale pan Kelly položil ty otázky, které bych položil i já, takže nyní bych požádal pana Mece za eh, zelené, aby promluvil. <laughs> Je to uh, paní, ale to zase není tak zásadní. Uh, Děkuji, pane Vanstejne, za vaši návštěvu Evropského parlamentu a za vaší prezentaci. Já vám musím předat jasné sdělení. Váš návrh není na úrovni těch výzev, které před námi jsou. Vy se snažíte vést takovou ekvilibristiku mezi obchodními zájmy a ochranou životního prostředí. Eh, chcete spojit nespojitelné a to vás vede k tomu, že navrhujete text, který zaručuje status quo, a vy jste to vlastně i řekl, to znamená masivní využívání biodýzlu na základě palmového oleje. Vaše činy tedy bohužel nejsou v souladu s vašimi slovy. Vy uznáváte devastační eh, eh, dopad eh, v využívání palmového oleje a e, přitom ale otevíráte dveře hromadným výjimkám, e, které umožní Evropě, aby i nadále dovážela obrovská množství neudržitelně e, vytvářeného palmového oleje. Nikdo nemůže říct, že malé zemědělské usadlosti si vedou lépe než ty velké z hlediska ochrany životního prostředí prostředí. Všichni známe, jak kreativní jsou nadnárodní e, firmy, e, jak dokážou kosmeticky ošetřovat e, různé skutečnosti, dělit velké farmy na drobná, drobné farmičky a přitom víme, že i ty opuštěné půdy jsou důležité pro ochranu biodiverzity a ekosystému. A za třetí je naprostou ilozí si myslet, že všechno bude záviset na nějakých do eh, spolehlivých eh, certifikačních eh, cvičeních. To bude zase jenom kosmetika. My musíme chránit obchodní vztahy s Indonésií a Malajzií, ale vy, vy proto vlastně ničíte nebo necháváte ničit tropické lesy a stejný obchodní pragmatismus vás vede k tomu, že nechcete chcete řešit otázku soji. Všichni víme, že je to biopalivo, které vydává vlastně mnohem víc skleníkových plynů než řada tradičních eh, eh, paliv. Nadnárodní firmy, které využívají palmový olej a soju, kašlou na eh, environmentální politiku a na sociální důsledky klima, příroda, zvířata a v neposlední řadě bohužel lidstvo v tomto všem hodně ztrácí. Pan komisař, který není, ale vy mu to jistě sdělíte, se snad přičiní, aby komise se znovu na tuto věc podívala a předložila Evropský, eh, Evropskému parlamentu eh, akt přenesené pravomoci, který bude skutečným pokrokem a ne tím, co vy tady předkládáte. Děkuji. Pan Martin je další. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, paní Mec eh, eh, už nechala zaznít určitým argumentům, které jsem si také připravil, ale není, dobré, není nic špatného na tom dobré věci opakovat. Když jsem se seznámil s aktem v přenesené pravomoci, tak jsem vybuchl a zároveň jsem měl otázku. Málem jsem se zbláznil, říkal jsem si, jaké protistrany vedly k tomu, že máme tuto výjimeč, tuto výjimku. Hovoříte o diskutabilních vědeckých eh, poznatků a faktů, ale co sociální fakta? Přitom víte, že každý den eh, jsou třeba i v Bruselu tisíce a tisíce mladých, kteří říkají, nechte masakru, zastavte ty vraždy. A komise před pár, eh, pár týdnů či měsíců před významnými volbami dává zelenou e, obchodování s nadnárodní monopoly a e, ty nemají žádnou dobrou pověst. To jsme se opravdu zvláznili a já si opravdu myslím, že to je špatný signál, který vydáváme. Paní Mac to řekla jasná, jasně, můžeme si být jisti, že nadnárodní firmy dokážou z těch svých obrovských farem najednou ze dne na den udělat maličké e, venkovské farmy, které nebudou mít víc jak pět hektarů. Víte, o hodně velkých výměrách opuštěné půdy eh, v třetím světě, které eh, zůstávají eh, ladem. Kde je biodiverzita? E, odmítám váš akt v přenesené promoci a doufám, že konzultace s občanskou společností vám dá jasnou a pádnou odpověď. Už biopaliva, e, když používáme slovo biopalivo pro palmový olej, no tak to je prostě jako výsměch. Je to ten úplně nejrušivější, eh, eh, nejškodlivější eh, typ paliva. Sám to říkáte, takže já se vás ptám, pane zástupce Evropské komise, co dává Indonésie a Malajzie na stůl jako protihodnotu, aby tady vůbec se mohlo hovořit o těchto neuvěřitelných výjimkách. Předseda, zdá se, že už nejsou žádné další dotazy dotazy, takže pana Vanstena teď poprosíme, aby reagoval na vznesené otázky. Děkuji vám. Děkuji za všechny tyto připomínky a jak bylo řečeno, my je samozřejmě předvedeme dál komisaři. Pokusím se vám eh, alespoň částečně vysvětlit některá témata, která tady zazněla. Ty otázky byly velice pertinentní. Tak za prvé, pan Blanco López hovořil o těch prazích, o těch stropech. 10 eh, myslím, že eh, se musí říct, že bylo tedy vybráno dost konzervativní číslo, eh, tak, aby eh, vlastně tady došlo k nějakým skutečným úsporám v té oblasti emisí skleníkových plynů. A rovněž je jasné, že s takovýmto stropem 10% palmový olej se do této kategorie vysokého rizika dostává a že se prostě nedá eh, vidět jak eh, by se dalo říct, že my tady navrhujeme nějakou ochranu toho stávajícího statutu quo. Eh, chceme zajistit, aby biopaliva, která budou prosazována novou směrnicí, představovala skutečně významné úspory a nebyla spojená s využíváním eh, té půdy, která leží eh, ladem, aby nebyla spojována s odlesňováním a tak dále. Takže užívání biopal a užívání palmového oleje jako biopaliva eh, bude postupně snižováno a zastavováno, kromě těch eh, situací, kde se bude opravdu jednat o riziko nízké takovéhoto biopaliva. A myslím si, že to nízké riziko je opravdu dobře definováno a že se skutečně bude jednat pouze o ty případy, kde jsou jasné důkazy, že se tam jedná o adicionalitu, anebo že se jedná o malé eh, majitele, eh, o malé, eh, malá hospodářství, tam budou jasná kritéria, takže si myslíme, že to je skutečně dobrý nástroj. Takže 10%, jak už jsem řekl, myslím si, samozřejmě vždycky se dá namítnout, Eh, my jsme se domnívali, že 10% představuje eh, to dobré, eh, ten dobrý strop, je to jasnější a mm, realizovatelnější než těch 14% a myslíme si, že to tedy je dobré. Pokud se podíváte na přílohu, tak tam vlastně uvidíte ještě ty další informace a myslím si, že to celé dává jasný smysl definici eh, malých eh, majitelů jsme dali do hranatých závorek. I my jsme měli určité diskuze u nás. Chtěli jsme vědět, jaká bude reakce na zveřejnění toho návrhu, takže jsme řekli od dvou do pěti a budeme samozřejmě eh, rádi, když budeme mít k dispozici ty argumenty i z vaší strany, abychom mohli lépe definovat ty malé majitele, malé hospodáře. A k tomu, co řekl pan Kelly, včetně eh, toho, co řekl o soje. My se domníváme, že soja obecně eh, je opravdu odlišná situace, odlišný případ od palmového oleje. Eh, je to také jasně zřejmé z textu. Z textu. My tady nevidíme stejnou expanzi u soji, jako dejme tomu u sojového, u palmového oleje a biopaliva ze soji podle našeho názoru mohou opravdu představovat výrazné úspory v oblasti eh, spleníkových plynů. A kromě toho je samozřejmě ještě možnost to celé změnit, takže E, my to budeme nadále velmi e, přesně sledovat a pokud to bude nutné, tak to, dejme tomu, ještě můžeme změnit a můžeme změnit i e, ty údaje, které jsou v příloze. Náš názor je, že toto je něco, v čem se slučujeme s požadavky VTO protože je to celé řešeno přes objektivní eh, kritéria, není tam vypíchnut eh, žádný konkrétní typ, eh, dejme tomu krmiva pro biopalivo a samozřejmě jsou tam, je to prostě tak, že to není eh, ten eh, akt přenesené pravomoci jako takový, který by definoval, eh, že ten či onen zdroj představuje vysoko rizik, vysoké riziko. To, co jste zmínil o monitoringu, to je samozřejmě velmi důležité téma. Naštěstí jsme v situaci, kdy můžeme monitorovat tyto věci mnohem lépe než v minulosti. Jsou tady k dispozici satelitní snímky a tak dále, ale domníváme se, že pak jsou tady ještě další kritéria udržitelnosti, která jsou také certifikována a která umožňují ještě prosazování, eh, lepšího prosazování toho monitoringu. A k tomu, co se ptala paní Metz my se domníváme, že certifikace je eh, doopravdy možná, eh, že je to průchodné, řešitelné. Stávající směrnice, nejenom co se ILOCu týče, ale také co se týče eh, vlastně celé udržitelnosti, spočívá na certifikaci, spočívá na režimech, které budou schvalovány a na prokazování e, součin, e, slučitelnosti s těmi kritériemi, s těmi kritérii, takže prostě si myslíme, že toto je e, ošetřeno. A ze sojou, myslím, že už jsem reagoval. Nevidíme tady opravdu, že by to bylo rovno tomu tématu palmového oleje. Samozřejmě je mi líto, že vy říkáte, že odmítnete ten akt přenesené pravomoci. Pokud se to stane, no tak eh, komise bude muset přijít s novým návrhem. A to už ale bude muset být za budoucí, eh, během budoucího volebního období. Jinak to není možné vzhledem k tomu času, který je k dispozici. Myslím, že jsem reagoval na většinu těch otázek, které zazněly. A my jsme teď v situaci, kdy vedeme tu veřejnou konzultaci. Jednání bude, další jednání bude 5. března. E, pozvali jsme experty členských států, ale také z Evropského parlamentu, e, kteří budou přítomni během jednání. Protože bychom opravdu chtěli, aby celý ten proces byl maximálně transparentní. A opravdu chceme to ošetřit tím úplně nejlepším možným způsobem. Není to e, snadné téma, vnímáme to taky z minulosti, že to prostě není téma, které se dá uchopit jen tak, že je jednoznačné. Takže chceme e, prostě Eh, také respektovat eh, ta jasná rozhodnutí, která přijali kolegislativci. Eh, politika je stanovená, jistě záleží na kritériích, ale kolegislativci se rozhodli, že by to měly být tyto dvě kategorie, kde by se to tedy mělo jako postupně snižovat a měla by tady být možnost pro konečné uživatele, kteří můžou demonstrovat jasně adicionalitu, že nepřispívají ve skutečnosti k odlesňování nebo e, se jedn, chovají tak, že vlastně rozšiřují tedy e, ten objem skleníkových plynů. Takže to si myslíme, co si myslíme, je, že jsme se opravdu drželi toho eh, vytyčen, té vytyčené cesty a samozřejmě, pane předsedo, eh, jsme připraveni ještě na nějakou případnou bilaterální diskuzi v komisi. Pokud byste chtěli eh, diskutovat ještě techničtější záležitosti, tak jsou tady k dispozici experti, kteří to s vámi proberou. Děkuji vám a děkuji vám také za vaše komentáře, milí kolegové. Předběhli jsme náš časový program a já bych se rád věnoval e, dalšímu tématu, to znamená interinstitucionálním jednáním. Půjde o e, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků. Rád bych vás upozornil na to, že druhá eh, druhé kolo eh, trojstranných jednání se konalo 29. ledna tohoto roku a já bych v tuto chvíli chtěl předat slovo na dvě minuty panu Nikovi. Dobré odpoledne, velmi děkuji. Musím říci, že od mého posledního příspěvku k žádnému důležitému pokroku nedošlo. Stále čekáme na pozici rada, rady, protože Eh, v tuto chvíli ta pozice rady nebyla příliš pružná. Další trojstraná jednání se budou konat ve čtvrtek a veškeré podstatné body tedy budou řešeny ve čtvrtek. A já vás samozřejmě budu průběžně informovat. V tuto chvíli tady bohužel nedošlo k žádnému významnému pokroku v těch důležitých otázkách, ať už jsou to malé a střední podniky, eh, CAP, přílohy e, a tak dále. Tolik tedy ve vší stručnosti moje zpráva z dvou prvních kol trojstranných jednání. Vypadá to, že to je velmi obtížné téma. Další trojstranné jednání se bude konat ve čtvrtek 21 a února roku 2019. Paní Toja má slovo. Prosím, já jsem si vás nevšiml, omlouvám se. Já bych se eh, chtěla vyjádřit k tomuto bodu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem tady ve výboru ještě jednou říci to, co už řekl pan Nika. Já samozřejmě velmi dobře chápu, že eh, to téma je velmi obtížné, velmi složité a ráda bych podpořila naše kolegy, protože odvádějí dobrou práci. Ale ráda bych zároveň položila ústní doplňující dotaz. Je nám známo, do jaké míry je ta iniciativa důležitá z hlediska malých a středních podniků? Například to jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky. Je to totiž nástroj, díky, díky němuž chceme eh, podněcovat nebo podporovat inovace. Parlament na to chtěl vyhradit finanční prostředky a já bych se ráda zeptala, kam jsme dospěli. My už jsme probírali Evropskou radu pro inovace a já se ptám, pokud dojde ke změně toho základního zaměření eh, a pokud těch inovací bude více, tak co se změní? Parlament tedy stanovil částku ve výši 2,5 miliardy a podle mého názoru bychom měli 70 vyhradit na malé a střední podniky pokud by to mělo být eh, ve druhém pilíři. Pokud to bude ve třetím pilíři, tak tady musí být stanoveno jasné procento pro malé a střední podniky. My jako Unie musíme dát jasně najevo, že nechceme nechat malé a střední podniky v oblasti inovací na holičkách, protože jsme jim vždycky eh, pomáhali a do budoucna to bude ještě důležitější. Je to naprosto stěžení bod protože jinak budeme neustále o malých a středních podnicích hovořit a nebudeme pro ně nic dělat. Já vím, že to není vůbec jednoduché a že to není důležité ani u stínových zpravodajů, eh, že to není eh, jednoduché při diskuzích s radou, ale probírali jsme to, eh, a pan Eller by měl vědět, že parlament k tomu přijal rozhodnutí. Pokud to bude v jiném pilíři, tak přesto musíme se držet toho obsahového zaměření. Já si myslím, že to je stěžení bod a to eh, nejen pro mě, ale i pro ostatní. Pane Niko, chtěl byste na to reagovat? Rád bych potvrdil, že to je na pořadu dne, jednotné kontaktní místo, 2,5 miliardy euro. I to je tady v našem návrhu. Stále eh, ještě o tom tedy musíme diskutovat s radou. i těch 70 horizontálního, eh, tedy vyhrazení pro malé a střední podniky. Pokud rada prokáže nějakou pružnost v jednání s parlamentem, tak se nám nepochybně podaří ta jednání ukončit. My ta jednání tady musíme ukončit v březnu roku 2019, pokud eh, pokud eh, rada projeví pružnost, pokud ne, tak je ukončíme také v březnu, ale až roku 2020. Já si myslím, že nic moc víc ne- udělat nemůžeme. My máme jasný mandát, máme jednomyslné rozhodnutí všech politických frakcí. Pozice rady je naprosto neflexibilní, ale zároveň nemají jednoznačný mandát pro vyjednávání. Takže z našeho pohledu bude velmi těžké se posunout vpřed. To znamená, buď tedy budou ochotni vyjednávat, a nebo parlament v roce 2020 v březnu eh, jednání o této zprávě ukončí. Takže se zdá, že skutečně to téma je velmi komplikované. Slovo má pan Ehler. Já si myslím, že je to skutečně komplikovaná záležitost. Na jedné straně je to tak, že všechny politické frakce předkládají ty nejdůležitější politické otázky, které by tam chtěli mít, ale já si myslím, že bychom se tím neměli tak znepokojovat, protože eh, pokud bychom věděli, že eh, tedy zelení budou tam chtít mít odkaz na pařížskou dohodu, nebo socialisté zase budou chtít eh, soustředit, se budou chtít soustředit na malé a střední podniky. My bychom zase chtěli nějaké zlepšení týkající se toho rychl- zrychleného postupu a další věci. Takže ono je naprosto jasné, že v této situaci parlament eh, se vlastně nevzdá žádné ze svých podstatných pozic. Rád bych se zeptal, jestli je tedy lepší o tom vyjednávat v dalším funkčním období parlamentu, v novém víceletém finančním rámci. Já o tom pochybuju. Pokud bychom se shodli, tak by do toho byly zapojeny všechny podstatné pozice politických frán, stran. Měli bychom dílčí dohodu s radou a měli bychom mnohem silnější pozici při vyjednávání o rozpočtu. Mohli bychom se následně bavit o tom, do jaké míry, se do toho, do, do jaké míry do toho zapadá uh, návrh parlamentu. Pokud do toho tedy bude zapojena ta základní pozice parlamentu, tak budeme mít mnohem lepší vyjednávací pozici. Jinak e, zkrátka rada pouze bude škrtat rozpočet a tím to skončí. To znamená, že podle mého názoru by bylo lepší, kdybychom měli nějakou dohodu s radou předem a Bude to tedy lepší, než vyjednávat později, protože eh, čísla v rozpočtu budou z počátku příštího roku. To znamená, že z principiálního hlediska je smysluplné, abychom se s radou nějak domluvili. Z praktického hlediska máte pravdu, ano, rada tady spochybňuje právní základ, snaží se o komplikované řešení v tom smyslu, že by to měl být trialog, který eh, se opírá o nařízení o lepší legislativě. My eh, tedy eh, bychom pak nebyli součástí toho legislativního procesu, ale my tady máme trojstranná jednání a my tedy musíme si rozhodnout, jestli ty kompromisy, kterých jsme dosáhli, stojí za to z hlediska naší pozice a nebo ne. Myslím si, že nic nestratíme a můžeme mnoho získat. A konečně poslední věta. Podle mého názoru eh, jsme eh, teď zablokovaní. Jsou tu důležitá témata, na kterých se pracuje, ať už je to zdravotnictví eh, a tak dále. My tedy na tom potřebujeme pracovat dál vytvořit konzorcie a tak dále. Problém je, že to bude složité, že to bude eh, trvat a přesto potřebujeme eh, postupovat rychle, ale zároveň nemůžeme těm zúčastněným stranám dát žádné informace o tom, jaká konsorcia mají vytvářet. V tuto chvíli můžeme pouze říci, že tedy eh, ta konzorcia budou financována, pokud budou v rámci horizontu 2020, ale my nevíme, jak to bude vypadat v dalším eh, programovém období. To znamená, že již v tuto chvíli v podstatě blokujeme eh, iniciativy v oblasti kvanto a tak dále, protože nedokážeme naznačit, jakým směrem se chceme vydat. Jestli tedy to, co v tuto chvíli spadá do horizontu 2020, bude i následně platit, anebo necháme zúčastněné strany čekat až do doby, kdy tedy budeme vědět, jak to bude po roce 2021 vypadat. Je možné, že potom nebudeme schopni financovat přípravnou fázi, protože bychom financovali něco, co z právního hlediska neexistuje. To znamená, že eh, je to věc, která se neslučuje s tím, co chceme politicky a strategicky eh, čeho chceme dosáhnout. My v podstatě v tuto chvíli nemůžeme předem eh, rozhodnout o dalším programu a tím v podstatě blokujeme celou řadu iniciativ. A proto se domnívám, že by stálo za to rozhodnout alespoň něco. Já se chci vyhnout eh, hlasování, které by bylo pouze většinové. Myslím si, že musíme mít hlasování, eh, které bude jednomyslné, ale měli bychom se prostě vynasnažit, udělat všechno, co je v našich silách. A pokud eh, to nevíde, tak to zkrátka nevíde, ale potřebujeme jasně prokázat, že Evropská unie je schopna jednat a díky tomu bychom měli mnohem silnější pozici v rozpočtových vyjednáváních příští rok, protože rada by následně musela rozhodnout, Eh, čeho se chci, chce vzdát. Ono je to pro radu mnohem složitější, než říci, my zkrátka rozpočet eh, snížíme a vy se tomu potom musíte přizpůsobit. Ano, je to velmi eh, komplexní složka. A my se nyní přesuneme k dalšímu tématu, které je také velmi komplexní a to natolik, že muselo být odloženo. Takže tím se dostávám eh, k bodu 15, zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. A chtěla bych vás informovat, že první eh, trialog proběhl 13. února a to úspěšně. Rád bych udělil slovo paní Mlinár k této věci na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je to Eh, poměrně eh, snadnější téma, velmi pozitivní, protože, jak jste správně řekl, eh, Minulou středu se nám podařilo úspěšně dotáhnout dokonce jediný trialog na toto téma. Rada byla velmi ochotná ke spolupráci a díky tomu jsme se byli schopni dohodnout na otevřených politických eh, otázkách po šesti eh, technických setkání. Výsledkem je vyvážený text, který vyjasňuje působnost programu a také jeho cíle. Vedle politických otázek, které byly vyjednány, bych, eh, nebo mezi nimi bych zdůraznila následující provádění cílů bylo vyjasněno, tak aby Eh, vlastně to nařízení eh, bylo lépe v souladu s existujícím rámcem. Eh, to bylo pro nás důležité, protože kdyby tady nebyla synergie, tak by to nemělo smysl. Přesto, že to bylo sesouladěno, tak má komise i nadále manevrovací prostor, aby ten program mohl být prováděn cestou přímého přímé implementace. A dále pro nás bylo důležité respektovat etickou eh, dimenzi eh, a také cíl 2, eh, což je umělá inteligence. Chtěli jsme se otevřít budoucímu rámci pro etické pokyny z ze skupiny expertů na vysoké úrovně a komise také eh, získala pravomoce provádět eh, kontroly s důsledky eh, pro v oblasti financování pro ty projekty, které nebudou v souladu. A dále na eh, evropské eh, huby digitálních inovací, tam eh, jsme usilovali o otevřený, transparentně otevřený postup pro výběr těchto hubů a závěrečná dohoda to tady pokrývá pouze částečně, jsou tady horizontální věci, Eh, a to jsou věci, které byly vyňaty z mandátu rady. Pokud to Evropský parlament, tak my jsme ochotni tu dohodu, která byla dosažena minulý týden, zahrnout do našeho prvního čtení a zároveň chceme trvat na našem stanovisku, tak jak bylo odhlasováno na prosincovém parlamentním zasedání eh, k těm věcem, které nebyly otevřeny vyjednávání. A samozřejmě eh, tady je potřeba, aby se k tomu rada písemně vyjádřila. Jinak bych chtěla vyjádřit vděčnost komisi, která velmi velmi eh, byla otevřena spolupráci a eh, velmi nás podporovala a děkuji také rumunskému předsednictví eh, za vynaložení velkého úsilí během posledních minut vyjednávání. A chtěla bych poděkovat i panu Buskovi, který tady není, tedy předsedovi výboru ITRE, který předsedal trojstranému jednání a v neposlední řadě bych chtěla poděkovat také sekretariátu a zaměstnancům za vynikající práci. Děkuji. Děkujeme za potlesk panu Buskovi a zaměstnancům a já doufám, že pana Buska budete informovat o těchto eh, komplimentech a slovech pochvaly, které si bez zesporu zaslouží. A tím se dostáváme k poslednímu bodu na našem programu zřízení nástroje pro propojení Evropy. Trojstrané jednání proběhlo 22. ledna a další kolo proběhne dnes večer. Myslím, že je to dnes večer. A já bych chtěl požádat paní Verkunen, aby, nám, struč, aby nás stručně poinstoro, poinformovala o prvním kole a i o tom, o čem se bude jednat dnes večer. Ano, pane předsedo, po posledním e, trialogu jsem již hovořila o tom, o čem jsme diskutovali, protože mezi tím bylo zasedání výboru které my jsme se zaměřovali na tu část dopravy v tom prvním kole a dnes budeme pokračovat s dopravou a také s energetickým, zatím jsme se nezabývali energetickými záležitostmi, ale měli jsme technické politická setkání. Myslím si, že tam jsme dostatečně pokročili a předpokládáme, že tady eh, po tom dnešním setkání bude ještě jedno trojsnané jednání a je velmi možné, že v přesnu se nám podaří dohodu uzavřít, takže budeme muset moci na společném výboru eh, s výborem TRAN eh, to odhlasovat v březnu a v dubnu potom bude následovat plenární zasedání. Eh, digitální záležitosti jsme zatím ještě příliš neotevřeli, ale myslím si, že dnes večer bychom se mohli začít věnovat té energetické otázce. Eh, ano, takže pokud se nedohodnete dnes, tak 7. března bude pokračovat další kolo. Doufujeme, že nebude potřeba, aby muselo proběhnout. Máte něco k bodu různé? Zdá se, že ne. A chtěl bych vás tedy informovat, že příští zasedání bylo původně naplánováno na 4. března, ovšem tato schůze byla zrušená. Naše příští zasedání proběhne 18. března v pondělí od 3 hodin do uh, uh, 18 hodin. Děkuji všem za účast.